Dobré odpoledne. Omlouvám se za pozdní zahájení tohoto jednání, ale někdy je jenom jedna možnost, jak vše obsáhnout. Děkuji všem, kteří jsou přítomně. Věřím, že se k nám připojí další brzy. První bod našeho pořadu jednání je schválení našeho pořadu jednání. Věřím, že nikdo nenamítá. Dále máme schválení zápisu ze schůze 19. října 2009. Nic nám nebylo oznámeno, takže mám za to, že je to schváleno třetí bod sdělení předsedkyně. Nemám nic, co bych zde oznámila, takže postupíme dále. Bod čtyři. A zde s radostí vítám prezidenta Evropské centrální banky Jean-Claude Tricheta. K druhé výměně názoru a monetárním dialogu za mého předsednictví. Takže nyní předám slovo Jean-Claudovi. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážná paní předsedkyně, vážení členové hospodářského měnového výboru, toto je naše první setkání od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Nová smlouva je určitě důvodem k oslavě. V Evropě obecně a zde v Evropském parlamentu, ale také v ECB. Díky smlouvě bude Unie silnější, efektivnější a účinnější. Pravomoci a odpovědnosti Evropského parlamentu vzrostly Evropská centrální banka se formálně stala institucí Evropské unie a veškeré základní rysy, zejména její nezávislost, jsou nyní potvrzeny. V rámci nové smlouvy se těšíme z naší spolupráce do budoucnosti s parlamentem. Kvalita této spolupráce byla dle mého pohledu příkladná v posledních letech. Naše dnešní slyšení se věnuje třem důležitým tématům. Za prvé našim odhadům, našemu hodnocení aktuální hospodářské situace. Za druhé naší výstupní strategii, tedy exit strategii která se týká toho, jakým způsobem budeme eh, opouštět mimořádná měnově politická opatření, ke kterým jsme přistoupili eh, na vrcholu krize. A za třetí se budeme vědovat tématu systémických, systémových rizik ve finančních systémech. Dovolte, abych se podíval na ekonomický a měnový vývoj. Ekonomická situace a výhled se nadále zlepšovaly. Od mého posledního slyšení před tímto výborem před deseti týdny. Ekonomika eurozóny prokazuje eh, rostoucí znaky os- ob- posílení. Ekonomická aktivita ve třetím čtvrtletí je odhadována jako rostoucí o 0,4% a v roce 2010 očekáváme mírné oživení, což je v souladu s projekcí pracovníků eurosystému, které jsme zveřejnili minulý, minulý čtvrtek. Avšak tato očekávání jsou obklopena velkou nejistotou. Podle názoru řídící rady, rady guvernéru ECB, riziko je vyvážené pro další vývoj. Pokud jde o cenový vývoj inflace a inflační tlaky, tak ty byly nízké v posledních měsících. V souladu s naším očekáváním míra inflace byla pozitivní v listopadu a dosáhla odhadovaných 0,6 V dalším výhledu očekáváme, že inflace bude mírná, pokud jde o politicky relevantní horizont a bude v souladu s pomalým oživením poptávky. Indikátory očekávání inflace středně a dlouhodobě jsou pevně ukotveny v souladu s cílem Rady guvernému udržet inflaci na nízké úrovni. A to blízko střednědobému výhledu, tedy 2% před nad střednobý výhledem. Pokud jde o analytickou analýzu, tak je potvrzeno vyhodnocení nízkého inflačního tlaku, zejména pokud jde o expanzi měnového a úvěrového objemu. Pokud je o půjčky domácnostem, poslední údaje poskytují potvrzení darš, nízkých, úrokových, nízkých růstových měr. Růst půjček podnikům nasleduje obrat v, v, v cyklu podnikání s určitým spožděním. A stejná míra výroby, stejná nízká míra výroby a obchodu spolu se rostoucí nejistotou, pokud je o výhled, bude tlumit poptávku o půjčky v následném období. Tudíž současně zatím nevidíme nedostatek úvěrů pro eurozónu jako takovou. Sledujeme tento vývoj velmi bedlivě. A na tomto pozadí řídící rada i nadále sleduje současnou míru klíčových úrokových sazeb ECB a považuje za přiměřené. Jako reakce na finanční krizi, jak výbor dobře ví, Eurosystem zavedl celou řadu nestandardních opatření od října 2008. A jak jsem již dříve vysvětlil, pět klíčových prvků našeho posílenou systému podpory uvěrování byly, byla plná alokace za stále sazby, rozšíření seznamu zajištění, delší splatnost pro operace refinancování, poskytování likvidity v zahraničních měnách a podpora finančního trhu skrze umírněnou, ale významný nákup, program nákupu obligací. Tyto, tato opatření posloužila ekonomice pozitivně podporila schopnost bank poskytovat úvěry ekonomice eurozóny a zajistila, že podmínky měnového trhu a úvěrového trhu dobře odrážejí postoj v měnové politice dle rozhodnutí řídící rady. Jak víte, všechna tato mimořádná opatření byla koncipována s tím, že budou postupně opouštěna. Ve většině případů to, toto ukončení nastala přirozeně a je třeba upravit podmínky likvidity, když je to třeba. Naše institucionální nezávislost znamená, že nejsme omezováni v naší možnosti naplňovat příslušná rozhodnutí. Vždy jsem zdůrazňoval, že postupné opouštění bude vždy postupné a včasné. Musí být včasné, protože by nemělo nastat ani příliš brzy, ani příliš pozdě. Zde bychom neměli trpět jakýmikoliv předsudky. A postupný phasing out může být tedy pouze krok po kroku, protože situace se zlepšuje pouze krok po kroku. Minulého čtvrt, minulý čtvrtek jsme rozhodli o postupném opouštění některých mimořádných opatření v oblasti likvidity, protože už nejsou třeba v takové míře jako v minulosti, což zabrání narušení situace na trhu související se zachováním nestandardních opatření příliš dlouho. Je důležité zamezit situaci, kdy banky jsou velmi závislé na mimořádném financování centrální banky. V kontextu stabilizace měnových trhů motivace měla být posílena pro banky, aby došlo k restrukturalizaci jejich výsledovek skrze rekapitalizace a postupné opouštění těchto opatření posílí aktivitu na měnovém trhu a také posílí kolegiální sledování mezi bankami. A na tomto pozadí tedy řídící rada rozhodla o upravení koncepce některých eh, tedy operací refinancování. Budeme i nadále plně uspokojovat potřeby v oblasti likvidity za pevných úrokových sazeb u všech našich hlavních eh, operací refinancování tak dlouho, jak, to, jak bude třeba, minimálně do dubna příštího roku. Tudíž budeme i nadále poskytovat podporu likvidity bankovnímu systému eurozóny, abychom poskytovali úvěry eurozóně. Pokud jde o jednoleté operace, rozhodli jsme se, že nebudeme pokračovat v těchto jednoletých operacích eh, po eh, poslední ohlášené prosincové eh, operaci, protože se ukázalo, že skutečně všechny, všechna opatření v oblasti likvidity už nejsou tak zapotřebí, jako tomu bylo v minulosti. A podobně máme také v úmyslu již nepokračovat v půlročních refinancovacích operacích po březnu příštího roku. A nyní dovolte, abych hovořil e, stručně o širších e, dopadech našich rozhodnutí e, o nestandardních opatřeních, zejména pokud jde o členské státy EU mimo eurozónu. Makroekonomické a finanční podmínky v těchto zemích, jak se zdá, se stabilizovaly, i když jsou v daném regionu značné rozdíly nenastal, nenastalo okamžité zastavení toku kapitálu ve střední a východní Evropě. E, velká přítomnost zahraničních bank, jak se zdá, má stabilizační efekt v tomto smyslu. A e, mateřské banky do velké míry Eh, byly schopny udržet svou velkou angažovanost v daném eh, regionu. K tomu také přispělo to, že ECB eh, mělo významná opatření z hlediska likvidity vůči jejich mateřským bankám. ECB e přineslo podporu likvidity i v některých centrálních bankách mimo eurozónu, aby bylo možné usnadnit fungování mezinárodního finančního systému. A konečně bych rád přidal ještě několik poznámek k fiskálním exit strategiím. Mnoho vlád v eurozóně naráží na velké fiskální nerovnosti, nerovnováhy, které dlouhodobě nemohou být udržitelné. To velice oslabuje důvěru veřejnosti v trvale udržitelnou um, charakteristiku veřejných financí a má to také negativní dopady na chování na trhu a samozřejmě i na úrokové míry. Může to velice komplikovat také další úkoly z hlediska cíle monetární politiky, to je udržet cenovou stabilitu. Komunikace z hlediska důvěryhodných fiskálních exitových strategií je tedy velice důležitá. Je zapotřebí, aby zde byly důvěryhodná, byla důvěryhodná opatření, zejména na výdajové straně. Jak minulý týden rozhodla Rada ECOFIN, vlády musí stanovit konkrétní, kvantifikovatelné, adaptační e, opatření, aby bylo možné e, korigovat fiskální nerovnováhy. Několik zemí e, začne konsolidaci v roce 2010 a ostatní nejpozději v roce 2011. A nyní dovolte, paní předsedkyně, eh, abych se věnoval poslednímu tématu, který jsme si zvolili, a to je otázka systémového rizika ve velice navzájem provázaném finančním systému a jak k tomu přistupovat. Systémové riziko je riziko dalekosáhlého narušení či zhroucení finančního systému. Vyplývá to ze zablokování finančního systému, což většinou vede z vysokého stupně vzájemné provázanosti a závislosti uvnitř systému. Systémové riziko je odlišné od rizika, které postihuje bezpečnost a dobré zdraví jednotlivé finanční instituce. Tedy systémové riziko, když nastane, určitě velmi závažným způsobem dopadá na finanční procesy do takové míry, že tady jsou velmi negativní ovlivňování i celé eh, ekonomiky. Krize prokázala, že systémové riziko eh, může spustit kolektivní chování institucí a také způsob, jakým klíčově, jakým eh, navzájem působí na finančních trzích. Také krize ukázala, ukázala důležitost zlepšení našich znalostí i z našich hodnocení vzájemného propojení v rámci finančním systému. A to jednak v rámci přímých vazeb mezi finančními institucemi i v rámci nepřímých vazeb, které se vytvářejí na finančních trzích. Posouzení na mikroúrovni, to znamená instituce po instituci, posuzuje zranitelnost každého subjektu za různých typů eh, tlaků. Naproti tomu Posouzení systémového rizika zkoumá možnost, že celý systém nebo velká část celého systému je eh, zranitelná a posuzuje, do jaké míry se objevují velká rizika, že to vyplyne ze samotného finančního systému. Taková rizika se mohou objevit například, když velké části systému jsou vystaveny stejné angažovanosti, ehm, čerpají ze stejných zdrojů financí, jsou vystaveny rostoucím finančním nerovnostem nerovnováhám. Mm, také eh, se, mm, jsou charakterizovány stejnými problémy eh, měnovým nebo data splatnosti či otázka zranitelnosti v oblasti likvidity a mohou eh, také znamenat podhodnocení či ocenění rizik. Zde eh, právě v tomto posouzení systémového rizika ze samotného finančního systému je velice důležité posuzovat, jak solidní, jak robustní jsou finanční struktury. Velice důležité je eh, v tomto směru měřit stupeň procykličnosti, která je v samotném finančním systému, zejména schopnost systému eh, násobit fluktuace a po určité době vést k nadměrným eh, vlnám a dalším dopadům z těch původních šoků tato procyklická systémová nestabilita systému je velice složitým pojmem, který ještě si zaslouží další analýzy eh, toho, jak funguje ve srovnání s dalšími jevy, například davové chování, nákaza z obecných eh, eh, angažovaností, chování partnerů, procyklický dopad pravidel obezřetnosti účetních pravidel, chování ratingových um, agentur a podobně. Další velice důležitá oblast posouzení systémového rizika je analýza vzájemných vazeb mezi finančním sektorem samotným, tedy jakožto celek, a na druhé straně reálnou ekonomikou. Finanční nerovnováha velice často um, poukazuje na nerovnováhu i reálné skutečné ekonomiky. Eh, tady je právě otázka zranitelného systému, procykličnosti, eh, a eh, jak ukázala zkušenost nedávné krize, to znamená, že nezdravé makropolitiky během času vedou také k nerovnostem na makroúrovni a spouštějí finanční nerovnováhy a zhoršují nestabilitu i zranitelnost celé ekonomiky. Eh, různé zdroje systémového rizika eh, se velice těžko posuzují, protože je to všecko velice eh, inherentně složité, komplikované. Víme, že vývoj systému pod tlakem se dosti těžko posuzuje. Eh, poznává. Dále eh, Riziko se většinou objeví velice rychle, velice náhle, velice prudce. Je to nelineární jev, který vyžaduje nestandardní analýzy, například velice velké eh, vysoce komplikované finanční systémy je opravdu velice těžké náležitě všeobsažně proskoumat. Důkladné posouzení všech kauzalit, korelací, koncentrací a angažovaností je zde klíčové. A tady je důležité také náležité modelování systému, což je samo o sobě velkou výzvou. Ehm, v praxi analysté se mohou spolehnout na ukazatele včasného varování a na modele, které ukazují klasterové jevy finančních institucí i trhů a ukazují, kde jsou nebezpečné zóny. Posuzuje se odolnost celého systému Eh, testy makrostresů eh, ukazují také, kde se objevují rizika. To je velice důležitý nástroj pro posouzení celého systému a pro stanovení doporučení. Centrální banky a dohledové orgány všude na světě pracují na vývoji takovýchto nástrojů. Podle mého názoru European Systemic Risk Board rozhodně významně přispívá k podpoření takových analýz a systémových rizik, koordinuje úsilí v oblasti analýz a také poskytuje know-how, ehm, soustředuje know-how všech centrálních bank z celých EU. A já jsem přesvědčen, že ESRB eh, e takto vlastně ukazuje Eh, na možnost posouzení rizika, což vede k včasnému varování a k stanovení konkrétní politiky a doporučení, které pak povedou eh, k mnohem odolnějším finančním systémům EU, mm, po kterém všichni voláme. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát. A nyní přistoupíme k otázkám a odpovědím. Mám tu seznam žádostí o slovo z jednotlivých politických skupin. Chci připomenout všem, že formát této části odpoledne je, že dotazující má minutu a půl pro položení otázky a poté bezprostředně odpoví pan Triše do tří minut. První Otázka pan Burghard Bald za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, velice vám děkuji za vaše velice zajímavé eh, poznámky. Já se chci zeptat na tři věci. Jednak se to týká té exitové strategie, o které jste hovořil, a těch mimořádných nestandardních nástrojů. Říkal jste, jakým způsobem chcete stáhnout likviditu z trhu. Mě by zajímalo, jak vypadá to doladění té věci s národními orgány, tedy ministerství financí, které sami mají své vlasti, které se týkají této oblasti a které samozřejmě také slouží nyní k tomu, aby eh, se dosáhlo, jsme dosáhli postupného opouštění opatření pro podporu konjunktury. Druhá věc, vy jakožto centrální banka jste eh, postoupili určité důležité rizika. Jakým způsobem je eh, vyhodnocujete, jak často je vyhodnocujete a jakým způsobem tato rizika kontrolujete? a je ta kontrola dlouhodobá? A druhá věc je, pokud eh, se tyto assets dostanou z účetních knih zpět, tedy pryč, eh, budete k tomu přistupovat v brzkém stádiu či spíše v pozdějším stádiu. A další věc, která mě zajímá, hovořili jste o tom, že v určitých oblastech existují jistý credit crunch, tedy nedostatek úvěru. Uh, pokud se důvěra spotřebitelů dostaví zpět a v eurozóně bude opět růst, tak stále přese všechno budou panovat obavy, že je možné, že dojde znovu k zhoršení krize, protože banky nebudou poskytovat tolik úvěrů, kolik bude trh vlastně poptávat. A další věc, jakým způsobem ze své postupy s ostatními velkými evropskými bankami a zda si jakožto ECB eh, dokážete představit, že přistoupíte k nějakým dalším krátkodobým opatřením. Děkuji. Děkuji, jak jste si všemli. Hodiny nefungují zatím a snažíme se to nechat opravit, pane Tříše. Takže já to nebudu zneužívat, že hodiny nejdou. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Řekl bych, že co se týče postupné a včasné ukončení nestandardních opatření, dochází tedy k tomu přirozeně. Nebylo to takto koncipováno a je to doprovázeno tím, co pozorujeme na trhu samotném. Je naprosto jasné, že situace trhu, když jsme zavedli tato opatření po zhroucení banky Lehman Brothers, situace dnes na trhu je naprosto odlišná oproti té době a to je důvod, proč jsme přijali tato rozhodnutí. Je to úplně jasné a my jsme vždy říkali, že dojde k stažení těchto opatření a je třeba doprovázet skutečnost, že trh funguje mnohem lépe, než tomu bylo v minulosti. A také jednotlivé národní instituce mnohem lépe chápou, jak postupujeme a samé tyto instituce mají odpovídají na stejné otázky, ale naprosto odlišně, v každé zemi jinak. V některých zemích, jak víte, situace finančního sektoru byla velmi obtížná a vyostřená, jinde to nebylo tak náročné. A úprava podle situace je nezbytná v každé, v každé zemi, takže nevidím žádné specifické problémy v Evropě vlastně vaše první otázka na interakci mezi jednotlivými národními orgány. A pokud je o druhou otázku, tady bych řekl, že se samozřejmě velmi pečlivě zabýváme globální situací. A jak už jsem řekl v úvodních poznámkách, nezaznamenáváme žádné signály skutečnosti, že by mělo dojít k, vý, k, významné, k významným problémům s uvěrováním, s poskytováním úvěru. Pokud je o nefinanční korporace, tedy úvěry, které jsou kratší než pětileté, tak tam zaznáváme tedy určitě nedostatek, ale u dlouhodobých úvěrů tedy zaznamenáváme uvěrování dlouhodobého ale jsme svědky tedy snižování nesplácených úvěrů. A je velmi těžké pochopit, jak se vlastně situace vyvíjí, protože poptávka po úvěrech se snížila, jak tomu je vždy po recesi. A my jsme zaznamenali recesi. A v současnosti zaznamenáváme určitý růst, ale jak víte, byli jsme svědky významné recese a poptávka po uvěrování je mnohem slabší, než tomu bylo v minulosti a to je jev, který je bohužel tedy cyklický. Tedy ještě jednou chci říci, že na naší úrovni a po velmi pečlivé analýze situace vidíme, že poptávka je základním faktorem a pokud je o poslední část vaší otázky, zda je možné zažít ještě zásadní problémy, řeknu, ano, musíme být i nadále pozorní. Jsme stále v situaci, která vyžaduje opatrnost, obezřetnost a nepředvídatelnost zůstává významným faktorem. Situace, kdy nejistota musí být vzata v úvahu jako významný faktor, který musí být vždy tedy na zřeteli. Děkuji mnohokrát. Další pan Otmar Karas. Naše hodiny stále nefungují, tak budu používat žlutou a červenou kartu. Stala krátká otázka. Pane prezidente, Rada minulý týden schválila stanovisko k evropskému finančnímu dohledu. Evropský parlament příčně přes všechny strany rychle i hned reagoval. Říkal, že s tím stanoviskem nesouhlasí. Co si o tom myslí, o tomto návrhu Evropská centrální balka? To byla má první otázka. A my jsme totiž toho důvodu, že eh, ten přístup se odlišuje od toho, co my chceme, totiž silně nový integrovaný finanční dohled. A druhá věc, máme se do debatu o leverage ratio, Evropská unie to chtěla zavést, ale potom po konzultacích to vyjmuli, američané to zavedli, ale na velice nízké definiční úrovni. Jaké komponenty vy byste zahrnul do leverage ratio? A moje třetí otázka se týká Islandu. Ten řekl, že v roce 2014 chce přijmout euro a Řecko má více než 12 deficit. Jakým způsobem hodnotíte tyto nejnovější informace o těch dvou zemích? K první otázce. Pokud jsem to správně pochopil, je to otázka velmi široká. Ptáte se na názory ECB, na kontrolní balíček, který byl zvažován radou. V této fázi očekávám, že pro parlament věc, která je velmi zajímavá, jak víte, to není to, co bych skutečně považoval za naši prvotní volbu. A tady asi nemohu být přesnější. Avšak eh, chtěl bych říci, že s tím, že vezmeme v úvah citlivost a složitost vztahu mezi jednotlivými vládami, uvnitř 27, eh, tak asi řeknu, že švédské předsednictví odvedlo dobrou práci. Řeknu, že to není úplně optimální pro nás, ale určitě je to výsledek pozoruhodný, když vezmete v úvahu velmi obtížnou soustavu nároků a požadavků a důrazů v jednotlivých exekutivách v Evropě. Co se týče eh, míry tedy pákového efektu, dochází k, v bazilejském výboru k intenzivní diskusi a také v rámci Evropské rady pro finanční stabilitu. Co jaká ponaučení bychom měli načerpat ze současné krize. A představa, že se budeme snažit za, zamezit procykličnosti, to je základní směr pro zlepšení, tedy zabezpečení bank. A také snaha o to, aby kapitalové požadavky podle Bazileje 2 byly poměřovány rizikem, a aby byly tedy globálně posuzovány a nikoli jednotlivě, izolovaně a aby tedy se odhlíželo od eh, procesu sekuritizace. To je důležité nad rámec kapitálových požadavků vážného rizika. S tím, že bychom měli mít tedy míru pákové efektu, která je tedy zde projednávána také a bazilejský výbor i nadále eh, se zabývá touto otázkou. Neměla by to být taková míra, která by fungovala v, tedy v tom prvním plánu, kde existuje určité riziko související s kapitálovou přiměřeností a Mělo by to být, měla by to být tedy míra, která by sehrávala svou úlohu, tedy v pozadí. A to je také to, co projednává bazlejský výbor. Třetí bod. Ten se týká úplně jiných zemí, tedy zemí, které jsou mimo, jedné mimo Evropskou unii, druhá je v EU a v eurozóně. Nebudu srovnávat tyto země. Řeknu jenom, že situace v Řecku je situace mimořádně obtížná. Zcela evidentně. Všichni známe ta čísla. A všichni známe velmi odvážná rozhodnutí, kterých bude třeba, aby se ta situace vrátila do normálu, pokud je o fiskální politiku. A také, řekl bych, pokud je o celou makrostrategii Řecka. Takže to tato rozhodnutí jsou nesmírně obtížná a odvážná a jsou však prosto nezbytná. A mám plnou důvěru, že řecká vláda, která je prozíravá, vidí, jaká je objektivní situace, přijme tedy adekvátní rozhodnutí. Děkuji vám. A chtěla bych říci, že eh, je asi nefér chtít, abyste odpověděl za tři minuty, když někdo položí tři otázky, takže to ovšem znamená, že to může vést pak pozdější fázi k dalším problémům s časem. A teď dávám slovo dalšímu tazateli. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Trišete, existují nějaké známky toho, že by banky pomocí prostředků, které jim poskytla ECB, pomocí této likvidity, ve velkém stylu eh, dělali spekulativní obchody a tím by zapříčinili novou bublinu. Hovořili jsme při, eh, o tématu nedostatku úvěru a eh, Hovořili jsme o tom také ovšem, že banka dávala k dispozici likviditu ve velkém stylu. Takže já se ptám, zda tady nedochází ve velkém stylu ke spekulacím, které povedou k další bublině. Já si myslím, že v tomto případě by bylo nutné stahovat tu likviditu. Přistoupíte k odpovídajícím opatřením, a pokud ne, jakým způsobem dochází k tomu, že vy tedy poskytujete finanční prostředky a tyto prostředky ale se nedostávají těm lidem, kteří, kteří potřebují úvěry. Doufám, že to bylo dostatečně krátké. Thank you very much. Děkuji. Já bych řekl, že tato otázka je velice důležitá. E, musíme neustále my eh, v ECB, ale řekl bych celý ten systém, musíme neustále vážit, eh, kde jsou ta rizika, která jsou spojena s opatřeními, která jsme přijali eh, ve výjimečných situacích, protože jsme byli v samotném jádru krize a jaká rizika jsou spojena s tím, že bychom ty exitové strategie začali provádět příliš brzo nebo příliš pozdě. A e, rozhodně tady není žádné e, zkreslení ex ante. My zvažujeme, že je více rizik spojených s předčasným ukončením těchto opatření než s jejich pozdním ukončením. Situace je taková, že musíme prostě najít přesně ten vhodný okamžik, aby se ta rizika vyvážila. A v tomto smyslu je vaše otázka velice na místě. A to je také důvod, proč jsme eh, minulý čtvrtek přijali to opatření, které jsme přijali. To znamená, že jsme usoudili, že je na čase, abychom postupně eh, začali s eh, postupným odbouráváním výjimečných opatření. A pokud je o banky, tady máme zcela jasné, jasný signál vůči nim. Říkáme jim vše to, co děláte Eh, teď to řeknu francouzsky, prostě to, co děláte, to neděláte pro svá krásná, pro své krásné oči. Eh, prostě mm, máte svůj úkol v tržní ekonomice, máte sehrát svoji úlohu a to je vaším úkolem. A on, už mnoho udělali vlády, parlamenty, mnoho udělali sami daňoví eh, poplatníci. A rozhodně to bylo učinilo pouze za účelem udržení celého systému, nikoli pro nějaké eh, zvýhodnění bank. To je taková naše analýza. A v tuto chvíli, kdy k vám hovořím, tak ta naše analýza říká, že eh, to, co můžeme pozorovat na úvěrové situaci, je prostě otázka poptávky. To samozřejmě eh, nám nebrání v tom, abychom velice jasně, jasně neřekli, jak se situace má. A ti, co si myslí, že se vlastně vůbec nic nestalo a že prostě všechno se vrací ke starému fungování, protože trh už zase normálně funguje, eh, tak ti se mílí. My jsme zabránili obrovské depresi, protože jsme zareagovali velice rychle a zareagovali jsme odvážně, přijali jsme opatření, která byla zapotřebí. A když říkám my, tak mám na mysli ECB, ale také všechny vlády. Neuvědomit si tuto situaci by bylo velkou chybou ze strany bank. Já tedy mohu říci, že já si nemyslím, že by daňoví poplatníci dvakrát mohli zaplatit e, tuto cenu za to, abychom se vyhnuli riziku deprese. Čili rozhodně ten celý systém musí být mnohem odolnější. To je nezbytné. Děkuji. Další otázka od skupiny SD. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Trišete, z těch odpovědí na předchozí otázky mohu z toho vyvodit, že otázka, která se týká reverzibility, to jest těch pěti nestandardních opatření, že tedy všechno jsou eh, zvratitelná, že jen záleží na tom, kdy to bude, že Eh, kdyby zůstala tato opatření příliš dlouho, bylo by možná těžké je potom odbourat. Eh, za druhé, druhý, eh, druhý smysl slova reverzibilita Můžeme říci, že v tom scénáři, když eh, si vezmeme exitové strategie, je tady nějaký okamžik, který by stěžoval celou tu situaci, když by nastalo opravdu nějaké zhoršení situace, nejhorší možná situace. Zdá se, že ECB nebude čekat, až evropské eh, vlády si sami změní své fiskální strategie, to celkem chápeme, je to Eh, dost složité. Máme tady jednak eh, samostatnou instituci, kterou je ECB, a pak je tady celá řada těch eh, vlád se svými konkrétními národními problémy. Vidíte vy v tom nějaký problém? Děkuji. Děkuji. Já bych řekl, že i tato otázka je velice důležitá. Jak už jsem řekl, snažíme se posuzovat eh, ten vhodný okamžik eh, v rámci toho zlepšení, které můžeme pozorovat eh, na finančních trzích a na mm, peněžních trzích zejména, kdy je tedy to nejvhodnější rozhodnutí Eh, kdyby celé to odbourávání nestandardních eh, opatření eh, trvalo příliš dlouho, nebo kdyby to naopak nastalo příliš brzy, tak, jak už jsem řekl, došlo by k nežádoucímu ovlivnění trhu. A ta vaše první poznámka, která byla zcela na místě, je o to zdůraznění rizika nebo nebezpečí, které je spojeno s tím odbouráváním, které by buď trvalo příliš dlouho, nebo nastalo příliš pozdě. Ano, já s vámi souhlasím. Je tady určité nebezpečí, protože tady máme trhy, které by na to reagovaly. A to se dostáváme k té otázce kontraproduktivního účinku, které by to, který by to mohlo mít na spekulace na různých eh, trzích eh, a v rámci různých finančních nástrojů. Ano, je tedy opravdu velice důležité vybrat ten správný okamžik. Druhá poznámka. Eh, může se stát, že v určitém okamžiku dojde k zablokování nebo k nemožnosti ta, je, ta podopatření zastavit? Já myslím, že právě my jsme koncipovali tato opatření tak, aby bylo možné je zastavit. Účastníci na trhu to pozorují a já bych měl tedy tendenci vám odpovědět, že se nám nestane, že bychom se ocitli v pasti takové situace. Ano, já jsem také řekl, že Tady jsou i velmi nepředvídatelné situace z hlediska eh, budoucnosti. Ano, to je pravda. A my se řídíme právě našimi pozorováními objektivní situace na finančních a peněžních trzích. Ale můj pocit je takový, že se nám to, že se nám to nestane, že bychom tady se zablokovaly. Samotná povaha těch nekonvenčních opatření, které jsme přijali, to také tak naznačuje. A pokud je o vlády, podívejme se prakticky na to, co se děje. V celé řadě případů už dochází k takovému odbourávání podpor ze strany vlád. A v celé řadě zemí to vidíme, že komerční banky splácejí vládě půjčky, které jim vláda poskytla, nebo podporu, kterou jim vláda poskytla. E, třeba i v podobě akcí, obcí a dalších. Tady už vidíme to, že trh se zotavuje, chová se mnohem lépe a e, tady dochází i k takovému přiro, přirozenému odbourávání těch výjimečných opatření. A také otázka záruk e, pro střednědobé refinancování, tak jak to bylo koncipováno pro celou řadu bank, to už se také prakticky nevyužívá, protože trh funguje lépe. Mně se tedy zdá, že to, co tady můžeme pozorovat z důvodů, které jsou zcela přirozené, tak je to vlastně takové souběžné odbourávání celé řady podpor, které byly poskytnuty a které již nejsou zapotřebí. A to je samozřejmě dobře. Bylo by velice špatné, kdyby se stále pokračovalo v poskytování eh, podpory, no a podpor, poskytovat podporu, která není zapotřebí, to by nebylo v pořádku. Děkuji, Arlín. Děkuji. Pane Triše, chci se vrátit eh, k tomu, o čem jsme hovořili, k vašemu stavu a k funkci, kterou se hráváte, pokud je o Radu pro systémové riziko. Nevím, jak můžete zajistit úzkou spolupráci s analytickou spoluprácí v souvislosti Eh, z ESA. A také jsem vyrozuměl, že jste začali sbírat data o systémovém riziku. A chtěl bych vědět, eh, jakým způsobem se to vyvíjí, kdo tu práci odvádí, je, dělá, děje se to na domácí půdě v ECB a jaká jsou první ponaučení z té práce. Začali jste už eh, nábor pro ty, kteří budou pracovat v, ve funkcích tedy týkající se tedy toho systémového rizika, Rady pro systémové riziko. To asi stačí na tři minuty. Děkuji. Za prvé chci říci, že koncept ECRB byl tak strukturován, aby umožnil úzkou spolupráci s ESA eh, e a vedoucí tohoto úřadu má hlasovací právo, je členem ECRB. A koncept je takový, že tu úzká spolupráce s makro dohledem. A bylo by skutečně velmi důležité zajistit, aby veškeré relevantní informace, které jsou v rukou všech účastníků tohoto procesu, tedy centrální banka na jedné straně a orgány dohledu na druhé straně a také orgány dohledu národní, aby to tedy fungovalo co nejlépe. A je jasnou, jasným přáním centrálních bank, aby měli co možná největší míru důvěry a aby v tomto synu postupovali co možná nejprofes, nejprofesionálněji, aby se nesoustředili pouze na makrodohled, ale je zcela celá jasné bylo, aby nedošlo ke setření odpovědnosti, je třeba se zabývat samotnými systémovými jevy. Pokud jde o schromažování vědomostí, tak tady se zabýváme zejména finanční stabilitou v ECB a v centrálních bankách obecně. To je důležitá odpovědnost, kterou neseme. A jsem přesvědčen o tom, že to je proto, že centrální banky mají zejména v, svou, svůj vliv v oblasti středně dlouhodobé stability a bezpečnosti. A právě proto, že jsou centrální banky vzájemně provázané a závislé, tak proto jakožto moudré instituci jim bylo svěřeno, aby se zabývali systémovým rizikem, aniž by nahrazovali kteroukoliv konkrétní instituci a aby nedošlo k setření odpovědnosti. Chci říci, že se velmi zabýváme všemi praktickými i koncepčními aspekty a mnoho práce bylo odvedeno. Samozřejmě jinde v Evropě dochází také k aktivitám v podobném směru a naší ambicí, abychom měli jednotný trh, který měl fungovat co nejlépe. A tak to vlastně působíme v, na úrovni 27, takže hovoříme o Radě pro riziko. A my jsme začali uvnitř ECB eh, e postup, který by využíval eh, informací a vědomostí, které máme a specializovaných pracovníků v jednotlivých eh, centrálních bankách 27. Abychom měli jistotu, že máme nejen tedy ECB se svými nakumulovanými informacemi a příslušným lidským kapitálem, ale také, aby celá ECB byla zapojena do této nové odpovědnosti. O níž vím, že parlamentu mu na ní od začátku velmi záleželo. Děkuji, Silví. Pane předsedo, dobrý den. Děkuji, že jste mezi námi neopustíme téma dohledu. Odpověděl jste panu Karasovi, který tedy vyjádřil sdílený názor. Chceme být ambiciozní v parlamentu a pokud si mohu dovolit se zeptat, co bylo vaše first best v tomto směru? A v té práci, kterou budeme odvádět my v parlamentu, když nyní rada nás seznámila se svou představou co jsou podle vás prioritní prvky, které mají posílit tyto orgány dohledu? Protože, jak jste řekl, i pro nás je velmi důležité vyslat signál občanům, že tedy to není business as usual, že chceme takový systém kontroly rizika, který by byl účinný. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Zhrnu to first best, co možná nejjednodušeji pokud jde o ECB, vždy jsme vyjadřovali pocit, že centrální banka, která bude velmi blízká a bude mít úzkou vazbu na mikrodohled, je lepším konceptem než naprosto izolovaná banka od mikrodohledu. A to jsme sdělili radě guvernéru ECB už dlouho před krizí. Řekli jsme to veřejně, to, to bylo naše jasné stanovisko před krizí. A když jsme byli dotazováni výborem skupinou Dola Rozier, tak jsme sdělili, že jsme připraveni jako ECB k tomu, abychom v takovém případě odváděli funkci arbitrážní v oblasti mikrodohledu jednotlivých finančních institucí nebo bank, kde dochází k přezraniční činnosti v rámci eurozóny. To znamená, že ECB jakožto in, instituce centrální banky v eurozóně, nikoli jako evropské instituce na úrovni 27. Tedy ECB by mohla mít tuto funkci, kterou ale výbor pana de la Rosiera nevybral. A jak víte dobře, nebylo to ani vybráno na úrovni rady nebo komise. Já to říkám jenom takto na okraji. To je first best, které jsme měli. Rovněž tak to spočívalo v tom, že na eh, úrovni orgánu dohledu, abychom měli co možná nejvíce odpovědnosti na úrovni jednotného evropského trhu. A tady hovořím už na úrovni EU27. A to, co bylo rozhodnuto, neodpovídá naší první volbě v rámci ECB. Ale také jsem řekl, že vítám schopnosti švédského předsednictví dospět k výsledku s velmi výrazným souborem velmi odlišných. Ano, já vím dobře, že jsem tady před parlamentem a že parlament má jeden z klíčů k řešení. A proto právě reaguji na to first best, které jste po mně chtěli. Tolik, co se týče tedy mikrodohledu a to, co jste si přála vědět, paní. Thank you. Děkuji vám, Kay. Thank you. Děkuji. Když budete moci, pane Trišete, prosím, um, hovořte o síle eura ve srovnání s jinými měnami. Uh, otázka také je ovlivněna uh, samozřejmě vý, vývozem. Ukázalo se, že švédský uh, model byl úspěšný například v 20. letech až poté, co švédská koruna eh, devalvovala. Strategie pro obnovu eh, naráží tady na sílu eh, eura a to omezuje možnosti vývozu. To je situace, která je velkou výzvou. Můžete prosím se vyjádřit k otázce celkové strategie a z tohoto hlediska k síle eura? Děkuji za vaši otázku. Já myslím, že tady jsou vlastně dvě otázky. Eh, jednak jste přednesla svou poznámku a druhá, druhá věc je eh, otázka. Je tady samozřejmě otázka síly eura oproti jiným eh, plavoucím měnám a pak je otázka fungování jednotného trhu Evropské 27. Pokud je o pozici eura jakožto jedna z plovoucích měn, tak eh, k tomu řeknu jednu věc, eh, kterou považuji za velice důležitou. A sice je velice důležité, že orgány USA opakovaně hovoří o tom, že silný americký dolar je v zájmu Spojených států a já bych řekl, že samozřejmě je i to v zájmu ehm, partnerů USA eh, v rámci těch zemí, eh, těch hlavních eh, plovoucích měn. A je to velice důležité pro stabilitu a prosperitu světové ekonomiky. Já jsem, když, když hovoříme o tom, že euro je jednou z těch důležitých plovoucích měn, tak mohu říci, že pokud jde o měny, které nejsou plovoucí na globální úrovni, zejména pokud jde o prudce se rozvíjející země a jejich měny, zejména v Asii, které jsou podhodnocené, tyto měny, z celé řady důvodů, včetně určitých intervencí, tak tady bych řekl, že postupné postupné zhodnocování těchto měn vůči dolaru i vůči euru je bezesporu věcí, která je také v zájmu eh, globální prosperity a stability. Naproti tomu uvnitř jednotného trhu, jak víte, smlouva říká, že že eh, směné kurzy jsou otázkou společného zájmu. A důležité je, aby žádná konkrétní země samozřejmě eh, asi nemohla říkat, že, si byla, že by byla velice šťastná, aby měla co nejslabší měnu v rámci té evropské 27. Jsme samozřejmě v odlišných situacích v jednotlivých zemích, ale Žádná země se asi nesnaží získat nějakou výhodu, která by vyplývala z takové politiky. Tedy já aspoň o žádném takovém případě nevím a rozhodně to není případ Švédska. Děkuji. Děkuji. A další Filip. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Pane Trišete, já teď už budu pokračovat ve stejné linii, tedy anglicky. A rád bych slyšel váš upřímný názor na to, že to, co se říkalo v tisku, eh, kdy se hovořilo o kvazi fiskální úloze, kterou sehrává ECB eh, e ve své podpoře, eh, tedy to, že banky přijaly jakožto kolaterální aspekt celou řadu nástrojů, včetně Eh, určité cené papíry, kde nemáme úplně přesnou představu, jak se to vlastně ocenilo. A ocenění je velice důležitá otázka. Potřebujeme vědět, do jaké míry eh, ty banky, které se na vás obratily s takovými cenými papíry a potřebovali podporu, eh, tedy to možná do jisté míry deformuje konkurenci na eh, společném trhu, ale i na světovém trhu. Vy asi odpovíte, že to je stále ještě v rámci pravomocí ECB takto postupovat. Má druhá otázka je asi těžké na ní odpovědět, já vím. Podle vašeho názoru, do jaké míry je Eh, expozice finančních institucí v Evropě eh, z hlediska ztrát, jaká je jejich angažovanost z hlediska ztrát, mm, jak velká angažovanost tady je ještě na léta 2010, 2011 až případně 13. Děkuji. Tedy pokud je o první otázku. Jak víte, před krizí, tedy než krize začala, tedy v srpnu 2007, 9. srpna, kdy začaly turbulence, eh, Směli jsme takzvaný collateral framework eh, s řadou centrálních bank a přijímali jsme jako záruky nejen eh, veřejně obchodovatelné cenné papíry, ale i na soukromém trhu obchodovatelné veřejné tedy papíry. A vzhledem ke krizi bylo rozhodnuto, že budeme přijímat i tyto soukromé cené papíry. To, že jsme e, přijali i soukromé e, půjčky od samotného začátku, to je opět věc, která odpovídá tomu, co jsme rozhodli hned na samotném začátku. Eh, nikoli až v krizi, na samém začátku eura. Spustili jsme collateral framework a říkali jsme, že sledujeme velice pozorně riziko a také nedávno jste mohli konstatovat, že jsme přijali rozhodnutí, eh, která jsou zdůvodněna právě tím, že jsme se snažili nepřijmout neodůvodnitelné riziko v této oblasti z toho hlediska, jak oceňujeme ABS, my procházíme eh, tyto věci, nebo pro, kontrolujeme tyto věci a, jak už jsem řekl, eh, postupujeme způsobem, jaký považujeme za vhodný, ale vždycky, když si myslíme, že je třeba situaci zlepšit, učiníme tak. Eh, nedávno tomu tak bylo. Před pár dny došlo k takovému zlepšení. Pokud jde o angažovanost bank v oblasti eurozóny, a budoucí eh, situace. V této fázi mohu říci, že je oprávněné říci, buďme velmi opatrní, buďme velmi obezřetní, protože jsou tady určitá čísla, která byla prezentována, která se změnily. Mezinárodní měnový fond má svá hodnocení. My postupujeme um, obezřetně, mm, MMF snížilo svou úroveň hodnocení, ale to je vždycky dost eh, těžké, protože banky nejsou ve stejné situaci. Jsou tady banky, které jsou ve velmi dobré situaci a pak jsou tady jiné banky, které v tak dobré situaci zdaleka nejsou. Musíme brát v úvahu, že teď v tuto chvíli eh, v oblasti eurozóny uh, takzvaná toxická aktiva, tak jak byla dříve hodnocena, už nejsou tím hlavním problémem. V, u, veřej, u veřejnosti asi samozřejmě vlivem předchozích situací může být názor, že to pořád ještě je problém, ale není tomu tak. Velký problém je recese, která byla velice silná, jak ukazují poslední čísla, a jsou tady některé úvěry, které vyžadují rights of. A v tuto chvíli, když vezmeme bankovní systém celé eurozóny s eh, rezervami, které byly vytvořeny, i se zisky, které se očekávají v nejbližších letech, řekněme až do konce příštího roku, to všechno bude posuzováno podle těchto nový, nových rights of a to i ve světle eh, recese. Thank you. Um, now it's um, Nicholas Shuntis. Nyní další otázka. Pane prezidente, způsob, jak funguje EMU a eurozóna, nepředpokládá uh, úvěry poslední záchrany pro zemi, která má problémy nebo která trpí spekulací, když určitá země nepatří do eurozóny nebo do EU, EU, tak se může vydat nové peníze nebo se obrátit na MMF. Ale pokud určitá země nepatří do eurozóny, tak tady funguje úvěrový mechanismus, ale v země jako je Řecko, která patří do Evropské unie a patří do eurozóny, tak tam Žádný úvěrový mechanismus ze strany ECB neexistuje. Co se tedy děje? Evropské banky si půjčují za 1% ECB a potom půjčují veřejnosti v Řecku nebo řeckému státu za 4%. Přitom jde o bezrizikovou investici a je to na, je to na hranici spekulace. Jsme tedy v bezvýchodné situaci, kde vítězí obchodní banky a prohrává reálná ekonomika, která se nemůže přímo obrátit na ECB. Jak tento problém řešit? Vy jste hovořil o Řecku. Co si myslíte, co jste měl na mysli, jste hovořil o rozhodnutí, které je třeba přijmout? Nejdříve bych řekl, že to není náhoda, že země eurozóny nemohou až na výjimky, jak jste uvedl, MMF nebo pomoc platební bilanci ze samotné EU. Fakt, že patříte do eurozóny, má za následek, že deficit běžného účtu je automaticky financován vlastně náležitostí k eurozóně. Takže to je obrovská pomoc, která je poskytována z titulu toho, že patříte do eurozóny. A samo o sobě to je úžasná pomoc, která je vlastně implicitní, ale obrovská solidarita, která existuje mezi jednotlivými zeměmi, které patří k oblasti jednotné měny. A to bylo patrné v posledním období. Pokud jde o nezbytná opatření, tak eh, tady jsou vedena stavem, situací. A skutečností je, že pokud jedna země a není to zaměřeno na konkrétní zemi, vy se ptáte na případ jedné země, ale já bych řekl pro všechny země bez výjimky je velmi důležité mít schopnost eh, ubezpečit vaše domácnosti a podnikatele, finanční či nefinanční, že máte udržitelnou strategii veřejných financí. Pokud tomu tak není, tak vzniká nedůvěra jak v domácnostech, tak mezi podnikateli. Jak má dojít k oživení ekonomiky, pokud eh, v těchto dvou skupinách panuje nedůvěra? A potom je tu i cena refinancování pro státní pokladnu. Pokud neexistuje důvěra, protože neexistuje důvěryhodná střední a dlouhodobá strategie a není důvěra v oblasti fiskální, jak můžete mít eh, klesající, tedy úvěrové rozpětí. Trh nemůže mít větší důvěru než domácnosti a podniková sféra. A potom eh, refinancování státu se stává problémem. A tady bych také řekl, že jste velmi správně uvedl, že státní pokladna je stále optimálním ručitelem a ve, ve většině zemí to tak je, i když ten ručitel může mít problémy. A pokud ručitel má problémy, tak to znamená, že všichni ostatní, kdyby se tento ručitel dostal do problému, tak všichni ostatní, jak soukromí, tak podnikoví se dostávají do situace nedůvěry a problému. A rozhodnutí vlastně, takové rozhodnutí umož, umožňuje nápravu situace v krátkodobém a středovém výhledu. Hans-Peter Martin. Já, danke. Děkuji. Jistě nyní zastáváte jedno z nejodpovědnějších a nejzajímavějších míst na celé země kouly. Zcela konkrétně k Řecku. Na začátku jste dvakrát řekl, že situace je velice kritická. Co to znamená konkrétně? Mohli by se to nějakým způsobem blíže vysvětlit? Zašel byste tak daleko, že byste řekli, že zde máme nebezpečí, že se Řecko vyvíjí způsobem, jak jsme to například prožili v Argentině. Dokážete si představit, že by se Řecko na základě údajů, které známe, Řecko, které v podstatě by nemělo patřit do eurozóny, že by Řecko mělo eurozónu opustit? To byla první otázka. Druhá otázka. Když se podíváte na to, jaké legislativní návrhy máme v celé Evropě a také na národních úrovních, které se snaží zvládnout problém stínových bank, které se také snaží vyřešit ten problém těch pákových efektů. Máte pocit, že to jsou dostatečná opatření, že to postačí pro to, aby se dostalo toto pole, tato oblast pod kontrolu? A za třetí, sdílíte názor pozorovatelů, kteří říkají, že strategie ECB B ehm, teprve stojí před jakýmsi testem. A to v době, kdy v roce, kdy v roce 2010 vyprší splatnosti těch různých refinančních operací, které jsou ve výši několika miliard euro. K té první věci. Nikdy jsem eh, nezmínil Řecko ve svém úvodu. Dostal jsem otázku na Řecko, ale sám jsem Řecko nezmínil. To chci ujasnit. Island a Řecko byly zmíněny v otázce a na to jsem tedy zareagoval. Nikdy jsem o Argentině nehovořil. A když eh, odpovím na další řeckou otázku, tak jsem řekl, že mé poznámky platí pro každou zemi, pro kteroukoliv zemi. A je zřejmé, že v tomto konkrétním případě, podobně jako v případě Irska, podobně například jsme v situaci, která je velmi náročná. V případě Irska velmi tvrdá rozhodnutí přišla od vlády. A oprávněně, protože ta situace byla velmi těžká. A řekl jsem, že mám plnou důvěru, že velmi odvážná a naprosto nezbytná rozhodnutí budou přijata v případě Řecka také. Ale ty poznámky platí pro každou zemi, pro jednu každou zemi. A je pravda, že v různé míře závažnosti, jak každý může vidět, ale je úplně pravda, že pokud se můžete spolehnout na důvěryhodnou středně a dlouhodobě platnou strategii, tak to je významný prvek, který umožní podpořit růst a obnovu. K druhé otázce. Ta otázka se týkala stínových bank a vše, co děláme na celosvětové evropské úrovni i na úrovni bazilejského výboru, je skutečně zamezit tomu, abychom se dostali do pasti právě tohoto stínového bankovnictví, této anomálie, která se stala jedním ze spouštěcích mechanismů dramatu, které jsme nedávno zažili. A všichni si přejeme skutečně zabránit této anomálii. A je třeba tedy odstranit velkou část rizika z finančních institucí, protože pokud eh, to znamenalo vlastně nedostatečné chápání eh, sekuritizace a toho, co toto znamená. Musím se přiznat, že ECB a eurosystém a evropský tým eurozóny. Byly podobně jako všechny ostatní centrální banky světa, zejména naše sesterské instituce na druhé straně Atlantiku, byly ve velmi náročné situaci. A zareagovali jsme způsobem, který byl bezprostřední, když to bylo nutné, odvážný ale aniž bychom přišli o jasný, jasný směr, to je cenová stabilita a být důvěryhodní při zprostředkování cenové stability a proto zakotvit, ukotvit inflační očekávání. A to říkám s určitou hrdostí. My jsme obdivuhodně zachovali jasné ukotvení inflačních očekávání v souladu s naší definicí méně než 2% a pokud možno blízko dvěma procentům. A vše, co děláme při tedy odbourávání těchto jednoletých opatření, to vše má umožnit vyrovnat se se situací a uchovat důvěryhodnost, která je klíčová, jak jsme přesvědčeni, nejen proto, že to po nás chce smlouva a naši spolupčané, ale protože je to unikátní způsob, jak zachovat středně a dlouhodobé cíle prosperity. A pomohlo nám to v období krize tím, že jsme e, zabránili tomu, že se zhmotní deflační riziko, což bylo důležité, když nastala krize po pádu Lehman Brothers. Uh, Děkuji. Další řečník. A já bych ještě jednou chtěla požádat uh, členů parlamentu, uh, že je velice těžké položit tři otázky, když je na ně možné pak odpovídat za tři minuty. pan Nitras. Děkuji. Já nebudu klást otázky, na které se již odpovědělo i když eh, samozřejmě položené otázky pak vyvolávají nové a nové otázky. Já bych eh, se chtěla zeptat, jak eh, hodnotíte časový harmonogram nebo časový plán dohledových organizací a orgánů jsou tady rozdíly v různých zemích. V některých zemích jsou místní orgány nebo subjekty, Eh, někde jsou velké mezinárodní eh, instituce. Myslíte si, že tady je určitá hrozba z hlediska dohledu na bankovním trhu? Když první období eh, fungování dohledu na bankovním trhu Nebude tady otázka destabilizace místních trhů, zejména těch trhů, kde převládají finanční instituce, která, které mají sídla mimo, mimo vlastní zemi. Děkuji za tuto otázku. První poznámka. Zdá se mi, že když se díváme na skutečnou situaci ve zemích mimo eurozónu, E, fakt je, že v celé řadě e, případů, tak jak to ukazuje vaše otázka, velká část bankovního sektoru je charakterizována přítomností zahraničních institucí a to sehrávalo stabilizační úlohu, e, protože ty banky měly možnost získat likviditu od svých eh, matek, od svých sídelních organizací. A když my eh, po zintenzivnění krize jsme se zabývali takovými mm, výjimečnými, nestandardními opatřeními, tak jsme říkali bankám v eurozóně, když eh, mají pobočky ve východní a ve střední Evropě, že je třeba poskytovat likviditu to, co děláme pro stabilitu bankovního sektoru obecně vzato, eh, děláme také s tím, že pak eh, příjemci této podpory mají určitou odpovědnost i zase v zemích eh, střední a východní Evropy. To bylo součástí naší komunikace s těmito bankami v té době a dodnes to tak platí. Pokud jde o dopad nových orgánů a tedy to načasování, to přece, to přece závisí především e, na rozhodnutí parlamentu. Ale pokud jde o dopad, který by to mohlo mít. Já nezdílím tu obavu, kterou naznačujete. Mně se zdá, že to bylo náležitě vyváženo. Já tedy e, nemyslím, že byste se mohli obávat Eh, nesprávného či nespravedlivého fungování těchto orgánů, jak jsem tomu rozuměla ve vaší otázce. Nemusíte se snad toho obávat ve vaší zemi. Pan Langen. Děkuji. Pane prezidente, já bych chtěl nejdříve podtrhnout, že Evropská centrální banka jednala v této finanční krizi velice rozvážně a klidně a část stabilizace, ke které došlo, je rozhodně něco, o co se zasloužila ona. E, k těm systémovým rizikům. Finanční trh je velice, velice narostl e, z třínásobku reálného hospodářského produktu na jedině násobek, a to bylo do roku 2007. Máte pocit, že by se měl finanční trh stáhnout na úroveň roku 2000? A co si myslíte o návrzích, se kterými přišli američané, totiž, že budou opatření v rámci bankovního sektoru, které povedou k tomu, že se ta propojenost sníží? Protože krize vedla k tomu, že některé banky ještě narostly, takže rizika pro jednotlivé státy jsou ještě větší a ne menší. A když hovoříme o těch systémových rizicích, nepatří k tomu také jasná jednoznačnost rozvah, protože podle mě část problému vyplývá z toho, že ne všechna rizika byla v rozvahách bank a proto teď dochází k tomu, že jedna banka druhé nevěří a že dokonce i ty vysoké likvidity centrálních bank na tom to nemohly nic změnit. Jakým způsobem to hodnotíte? Děkuji vám za tuto otázku a také děkuji za vaši úvodní poznámku. A pokud jde o systémové riziko, kladete otázku, zda to zužování eh, finančních trhů, bankovního sektoru a dalších finančních sektorů, zda to je vhodné. Já bych na to nedal odpověď, která by byla jednoduchá. Musíme se na to dívat ze všech úhlů pohledu. A to samozřejmě také eh, v ESRB činíme. Eh, usilujeme o systémovou stabilitu a bereme v úvahu, že máme tady tuto strašnou zkušenost. To vyžaduje zohlednění všech těch různých jevů. A na potvrzení toho, co jste právě řekl, mohu říct si toto. Když v období 2000 až 2007 konstatujeme, že objem derivátů se znásobil sedmi, tak je to opravdu pozoruhodné. Jaký jev může být eh, příčinou takové strukturální změny, takové dimenzi? Ano, tu otázku je třeba položit. A eh, Samozřejmě neznamená to automaticky, že z toho okamžitě musíme vyvodit, že je to zcela nenormální a že proti tomu musíme zasáhnout. Já jenom říkám, že tu otázku skutečně položit třeba je. A tuto otázku je třeba klást systematicky. A já věřím, že to je právě ten typ otázek, které také budou na evropské úrovni i na úrovni Spojených států a jistě i na úrovni globálních financí, že tyto otázky budou takto kladeny a budou přítomny v dialogu různých partnerů. E, podobně také u těch e, institucí, e, které mají vysoký pákový efekt, Eh, to se zvýšilo šestkrát za stejné období. A to je opět další věc, kterou je třeba náležitě pochopit a klást si otázku, zda to je, či není faktor stability, nebo zda je to faktor nestability. Ano, to je otázka, kterou klást musíme. Ale myslím si, že bychom eh, se měli vyhnout unáhleným závěrům. Je třeba ty otázky sledovat velice systematicky, velice mm, pečlivě, velice profesionálně. A pokud je o samotné instituce, uvádíte, že některé jsou stále větší a větší. Ano, i na to je třeba se dívat velice pozorně prostě taková reakce, že něco je příliš veliké, že by žádná instituce neměla přesáhnout určitý rozměr, to je asi také příliš zjednodušená odpověď. E, to je také otázka toho vzájemného propojení. Opět je to situace, která vyžaduje další analýzu, systematickou, vysoce profesionální analýzu to vyžaduje. Já myslím, že eh, zaprvé především eh, se musíme eh, určitě věnovat těm velikým a hluboce vzájemně propojeným institucím. A když je to nutné, tak samozřejmě i zvýšit tu obezřetnost, se kterou sledujeme tyto instituce, protože určitě mají dopad na celý systém. A za druhé, i přes eh, tu obezřetnost, kterou si eh, stanovujeme pro posouzení takovýchto rizik, jestliže i přesto se situace eh, horší, je třeba sledovat bezesporu zlepšení regulačního rámce u takovýchto velkých a vzájemně propojených eh, institucí, abychom minimalizovali nebezpečí, které vyplývá ze samotného systému. A to je samozřejmě těžká práce, tvrdá práce a musíme eh, pracovat na samotném systému a jeho odolnosti protože systémový vliv eh, každé instituce samozřejmě závisí také na tom, jak odolný nebo naopak zranitelný je celý systém. Iliana, Ivan... Iliana Ivanová. Děkuji, pane Triše. Děkuji za to, že jste s námi. Mám dvě stručné otázky. První souvisí s eh, exitovou strategií a s tou červenou vlajkou, červeným signálem, což je fiskální nerovnováha. O tom jste země, celá řada zemí čelí obrovské zadluženosti a rozpočtovému deficitu. Jak si myslíte, že čerpání této mimořádné likvidity je ovlivní? A jaká bude politika banky vůči vysoce zadluženým zemím, kde už není možné vlastně nalévat likviditu za dosud příznivých podmínek. A potom e, země, které nejsou v eurozóně, tedy členské země eurozóny a komise podporují proces měnové ekonomické integrace a rozšíření eurozóny, zejména v kontextu ekonomické a měnové krize. Moje otázka je, jak bude ECB podporovat snahu členských států, které nejsou v eurozóně, aby vstoupily do eurozóny, zejména v případech, kdy jsme prokázali dobrou fiskální disciplínu, aby bylo možné těmto zemím naznačit, že jdou správným směrem. Děkuji. The... Děkuji mnohokrát. K první otázce chci říci, že máme ehm, výrazný pocit v ECB, a já už jsem to řekl, že je velmi důležité, aby existovaly udržitelné politiky v oblasti fiskální, ve středně a dlouhodobém výhledu. A také rád vidím, že tyto pocity jsou sdíleny v ECOFINu a v euroskupině celá řada rozhodnutí byla přijata na posledním ECOFINu, která jdou přesně tímto směrem. Podporujeme bez zbytku komisi v její úloze, která je obtížná, ale komisi se podařily věci ve velmi obtížných okolnostech a my důsledně prosazujeme tu cestu, kterou eh, razí komise a o které rozhodla exekutiva. A vyzýváme většinu z nich, aby eh, aplikovali to, o čem bylo rozhodnuto a aby byly přijaty příslušné kroky v následujících měsících. Co se týče rozšíření eurozóny, chci říci, že jej považujeme za něco velmi důležitého. Samozřejmě je vyžadována příslušná míra konvergence, podobně jak to vyžaduje smlouva a myslím, že to je také sdíleno všemi vládami, že zcela nezbytné respektovat smlouvu. A vždy zmiňuji, že je velmi důležité pro země, které vstupují do eurozóny, aby byly plně připraveny pro vlastní prosperitu. Protože pokud na to nebudou připravené, tak budou mít problémy v eurozóně. A to je také důležité pro celou eurozónu jako takovou, aby i nadále měla e, současnou důvěryhodnost. A bylo to také přislíbeno všem obyvatelům eurozóny. Takže takto se na to díváme. Děkuji pan Ludvíkson za SD. Tak för ordet, ordförande, och också ett... Děkuji paní předsedkyně. Děkuji také panu Trišetovi za to, že dnes přišel mezi nás a odpovídá na naše otázky. Všichni víme, že nezaměstnanost v celé Evropě stoupla a míra zaměstnanosti se tedy velice silně snížila. A nyní vidíme, že růst v příštích letech pravděpodobně v mnoha zemích vůbec ne, neporoste, tedy nebude stoupat. Máme krizi zaměstnanosti, stoupá nezaměstnanost a vš- ti, které krize nejvíce postihla, to jsou ti, kteří mají pouze nízké kvalifikace. Riziko nezaměstnanosti bude pro tyto skupiny obyvatel velice vysoké, ale bohužel nezaměstnanost postihne i občany s dobrou kvalifikací. Co si myslíte, je možné udělat proti nezaměstnanosti? Co může ECB na tomto poli učinit? Děkuji. Za prvé máte úplnou pravdu. V současnosti čelíme zvláštní obtíži vzhledem k ke spoždění dopadu recese dochází k narůstání potenciální nezaměstnanosti a tato nezaměstnanost roste i v situaci, kdy jsme v černých číslech. A tato černá čísla nejsou dostatečně výrazná, aby umožňovala čelit dozvukům krize. A Jeden prvek je zejména důležitý, to je vlastně důvěra. A proto chceme zdůrazňovat veškeré faktory, které přispívají k důvěře, kdy by v Evropě a v eurozóně došlo k vyšší míře důvěry. Pokud jde o zaměstnanost, máme za to, jako, že obecná zásada strukturálních reform, které v zásadě byly o eh, rozhodnutím veškerých exekutiv v Evropě, umožní mít ekonomiku, kde by ekonomika byla efektivnější, dynamičtější a zajistila by větší tvorbu pracovních míst. A to by bylo tedy účinnější než Lisabonská agenda. My si myslíme, že uvnitř té sady strukturálních reform, které jsou navrhovány, reformy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, jsou mimořádně důležité. Pohybujeme se ve znalostní ekonomice, budeme v ní zapojeni stále více a dělba práce na mm, světové úrovni bude přikládat stále větší význam eh, znalostem adekvátní odborné přípravy, adekvátnímu vzdělávání a musíme se stále více specializovat, protože obchodovatelné služby a zboží se budou soustředovat na zboží a služby obchodovatelné s vysokou přidanou hodnotou. A věříme zejména v řadě zemí, když hovořím, tak adekvátní strukturální reformy v oblasti trhu práce by byly důležité, abychom podpořili růst a tvor, tvorbu pracovních míst. Peter Simon. Peter Simon Pane prezidente, v době, kdy se přemýšlíme, jakým způsobem postupovat proti krizi a zabránit krizím příštím, ostatní již pomíštějí na to, jakým způsobem se budou chovat, pokud k další krizi dojde, jakým způsobem chtějí předejít strukturální systémově relevantních institutu. Takový pionýř v této oblasti je jistě předseda německé banky Deutsche Bank, pan Ackermann, který před několika týdny navrhl veřejně, že bychom měli Eh, uvažovat o tom založit fond, do kterého by již nyní privátní objekty, banky, ale také veřejný sektor eh, dávali prostředky, které by jaksi spořily pro případ, že by došlo eh, znovu k další krizi. Německá veřejnost to přijela eh, velice nelibě, protože se nemohla obránit dojmu, že instituty jakožto banka Deutsche Bank, které nyní mají rekordní příjmy, se chtějí jaksi pojistit institucionálním způsobem a eh, socializovat své ztráty. Takže já bych chtěl rád vědět, co si o tom myslíte. Eh, především je velice důležité opět eh, postarat se o to, aby celý systém byl odolnější. A to, co děláme na úrovni obezřetného dohledu, samozřejmě to spočívá v tom, že žádáme samozřejmě s přihlednutím ke konkrétní situaci, která ještě je dosti složitá, v roce 2012, jak víte, e, máme pocit, že kapitálová přiměřenost těchto institucí by měla být e, vyšší. Právě proto, aby každá instituce byla odolnější a tím pádem, aby celý systém byl odolnější. Čili jinými slovy, ta myšlenka dát stranou v dobrých dobách Eh, něco, co by pak bylo velice užitečné v těžkých dobách, to je samozřejmě představa, která při, zní velmi přirozeně. A eh, také eh, by se mohlo hovořit o určitých anticyklických opatřeních, která by umožnila v rámci Bazileje 2 na systémové úrovni v každé instituci Eh, posoudit, co by bylo vhodné, aby bylo v budoucnu možné čelit problémům. Chtít od vlád ex ante, aby dávali stranou prostředky, které by byly potřebné, až nastanou nové problémy takového eh, typu, to je podle mého názoru otázka pro parlamenty. Můj dojem, můj pocit v této chvíli je, takový, že je velice nepravděpodobné, že by daňoví poplatníci byli ochotni dvakrát po sobě položit na stůl ehm, financování takových rizik. To, co přijali v této krizi, to by po druhé asi nešlo. To si myslím, že by v současné situaci asi nebylo nejlepší cestou. My chceme, aby ten sám systém byl odolnější dříve, než budeme chtít případně od daňových poplatníků, aby do toho přispěli ještě více. Ale opět musím říci, že uvidíme poté, eh, co uděláme vše, co považujeme za nutné, uvidíme, zda tedy soukromý sektor sám eh, bude chtít být odolnější a sám se rozhodne postupovat tak, aby v budoucnu eh, daňoví poplatníci nemuseli toto platit, ale prostě ta otázka může vzniknout později. Teď v tuto chvíli si myslím, že to není asi úplně eh, nejvhodné. Další otázka? Děkuji, paní předsedkyně. Pane Trišete, v eurozóně jsou země, které se začínají oživovat a některé další, jako Španělsko, eh, kde Eh, nedojde-li eh, k reformám, mohou zůstat v recesi měsíce či přímo eh, roky. Ve Francii například roste trh nemovitostí, zatímco ve Španělsku vůbec ne, přímo naopak. Jsou tedy odlišnosti v rámci Evropy i v rámci eurozóny. Bylo by tedy dobré postupovat i v těch opatřeních odlišně, individuálně například. V některých evropských zemích, jako například v Německu či ve Francii, eh, se eh, objevuje pozitivní inflační míra, zatímco eh, Portugalsko, Španělsko nadále mají e, situaci deflace, e, tak tedy je otázka, zda by stejná politika ve všech těchto zemích nebyla i škodlivá, zejména když vidíme odlišnou situaci e, Francie a Německa. Ptáme se tedy, zda monetární politika nebude poněkud restriktivní, když se bude bojovat proti inflaci v zemích, které jsou nyní v deflaci. Bude tedy ECB nadále aplikovat e, jednotnou stejnou monetární politiku, kterou aplikovalo do posud? A pak mám ještě další otázku, která se týká transparentnosti. E, myslím, že to je prostě na jedné straně transparentnost, na druhé straně nezávislost. Mezi nimiž je třeba stanovit tu správnou míru. Uh, když vidíme například, jak postupuje japonská centrální banka, britská eh, centrální banka nebo eh, americká centrální banka, Federal Reserve. Samozřejmě nemusíte hovořit o nějakých příliš národních interpretacích eh, otázky transparentnosti. Samozřejmě nakonec žijeme všichni ve stejném jednom světě. Děkuji. Děkuji za tyto poznámky. První poznámka. Žijeme eh, v jedné měnové unii. To je samozřejmě odpověď pro vás, ale také pro dalšího kolegu, který se ptal na otázku vstupu do eurozóny. Vstup do eurozóny znamená, že chápete, že se ocitáte v jednotné měnové oblasti. Samotné euro je prostě jednotná měna. Když se na to podíváme z Japonska nebo z Ameriky, tak prostě existuje jen jedno euro, neexistují dvě eura nebo několik eur. A také je tady pouze jedna eh, otázka důvěryhodnosti eura, pouze po jeden směný kurz eura. A je samozřejmé, že tady je ECB instituce, která odpovídá za důvěryhodnost eura, za celou stabilitu cen v celé v celé tedy eurozóně za stabilitu cen všech, ve všech 16 zemích, což je zhruba dimenzí stejné jako USA. USA nedefinuje eh, svou měnovou politiku zvlášť pro Floridu, zvlášť pro Massachusetts, zvlášť pro Wyoming a zvlášť eh, pro Kalifornii. Prostě měnová politika Spojených států je eh, koncipována pro celé Spojené státy, pro celý tento eh, téměř kontinent. A opakuji, že eurozóna a USA prakticky velikostí si odpovídají. A jistě, je tedy nutné mít také jednu měnovou politiku, která je koncipována pro prosperitu všech 330 eh, milionů lidí, kteří žijí v eurozóně. A pak jsou tady národní rozhodnutí, které se týkají fiskální politiky, národní rozhodnutí, která se týkají eh, eh, monitorování nákladů v ekonomice, národní rozhodnutí, které se týkají strukturálních reform. A rozsah toho, co je možné udělat na národní úrovni, je značný. A já prosím tady o pochopení, abyste si uvědomili, jak eh, významné je to, co zůstává na národní úrovni. Máme taky eh, peers surveillance eh, těch kompetitivních ukazatelů to je dobře. A máme také dohled eh, nad strukturální eh, politikou. Pokud je o transparentnost, dovolte, abych řekl, že jsme první centrální banka na světě, která v reálném čase zveřejňuje ehm, úvodní prohlášení pěti až šesti stránek, kde se podrobně vysvětluje, eh, co všechno zdůvodňuje rozhodnutí řídící rady než eh, vznikla ECB, nic takového neexistovalo. My jsme změnili způsob, jakým se na transparentnost dívá. My jsme byli první, první významná Evropská centrální banka, která zavedla tiskové konference okamžitě eh, po rozhodnutí eh, řídícího orgánu. To zavedl můj předchůdce Wim Deisenberg. A i to je přece velice transparentní, neboť se odpovídá na otázky okamžitě po rozhodnutí řídícího orgánu ECB. E, takže pěti a stránkové vysvětlení, které uvádí, jak jsme uvažovali a co vedlo k našim rozhodnutím, plus okamžitá tisková konference. My se domníváme, že není vhodné uvádět, jak kdo jednotlivě hlasoval a domníváme se, že je vhodné brát v úvahu, že máme 16 různých zemí eurozóny zastoupených v řídícím orgánu a tam každý člen řídícího orgánu pak musí hájit rozhodnutí, které bylo učiněny, učiněno celým kolegiem. Děkuji. Danita Hubnerová. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, Eh, výstupové strategie podle mého názoru jsou celou eh, řadou eh, dobře na sebe navazujících opatření, které se týkají měnových, rozpočtových a finančních politik. Samozřejmě vyžaduje to velice účinnou koordinaci. To mě přivádí k té vazbě mezi eh, monetárními a fiskálními eh, výstupovými strategiemi. A dívám se na to i z hlediska našich kolegů. Víme, že eh, krize, mě, krize měla dopad Eh, na situace zemí. Některé země se eh, z toho zpamatují rychleji než jiné a proto je také otázka načasování těch výstupových eh, strategií. Podle mého názoru v každé členské zemi bude důležité, aby pak měnová, měnový výstup následoval po fiskálním výstupu. A to znamená, aby se splatily ty dluhy z veřejných peněz eh, s vhodným zúročením. V této situaci se ptám, myslíte si, že eh, to postupné odbourání všech těch opatření, které bude probíhat, eh, v nejbližší budoucnosti, že to může probíhat tak, aby to nebylo chápáno jako příprava na zvýšení úrokových měr, protože jsou tady určitá očekávání, že vzrostou Eh, úrokové míry a pak, když taková očekávání budou platit, pak to povede zase k podkopání celé situace. A dále ECB eh, eh, e by měla mít plán na usnadnění koordinace všech těchto výstupových opatření, aby to všechno mohlo probíhat co nejhladčeji. Jaký je váš názor? Jaký by měl být institucionální rámec pro koordinaci fiskálních výstupů, protože Eh, měnový výstup samozřejmě bude hodně záviset na tom, jak bude probíhat eh, koordinace u fiskálního výstupu. Děkuji. Několik poznámek, jak jste řekla sama. Neexistuje jediná koncepce fiskální politiky a výstupu z té fiskální politiky. Některé země byly skutečně vzorné a obdivovodně se jim to podařilo ale model prostě neexistuje. Jiné země jsou strašně zadlužené a některé již začaly řešit fiskální situaci, jako Irsko a další začnou v roce 2011, některé v roce 2010, jiné 2011. Takže ten koncept už se začal projevovat. Došlo k rozhodnutí na návrh Evropské komise vytvořit eh, soubor přiměřených politik na úrovni jednotlivých vlád. To se týká tedy toho fiskálního vyústění z krize. A pokud jde o další koncept, tedy podpora finančního sektoru, jak už jsem řekl, tedy opouštění té situace již nastalo ale nesmíme to plést se samotnou fiskální politikou. Spočívá to v rekapitalizaci obchodních bank, za, zajištění střednobého financování, možnost dalšího zajištění. To vše bylo koncipováno tak, jako tedy ta nestandardní opatření, která řeší mimořádnou situaci, která narušovala řadu trhů. Ale to již je opouštěno, protože to sleduje také zlepšení, které se projevuje na trhu. A pokud je o naše vlastní rozhodnutí, jak už jsem řekl, máme tedy ta nestandardní opatření a standardní opatření. A minulý čtvrtek, a já to tady opakuji, řekl jsem to jasně, posoudili jsme úrokovou sazbu jako přiměřenou. A zahajujeme tedy odbourávání celé řady nekonvenčních opatření, což tedy nesouvisí s úrokovou sazbou, kterou nyní považujeme za adekvátní a nemáme v úmyslu vysílat nějaké sdělení týkající se úrokové sazby. Samozřejmě všichni vědí, že máme pouze jednu střelku naší buzole, v našem kompasu a chceme tedy, pokud bychom měnili to, tu orientaci, tak bychom ovlivnili stabilitu a důvěryhodnost cenové stability. Děkuji, pan Jury. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, jsem obzvláště rád, že jste už v vaší zahajovací prezidente hovořil o východní a střední Evropě. Říkal jste, že se zdá, že se situace stabilizuje. Ovšem, všichni víme, že v reálné ekonomice máme v některých zemích ještě velice závažné problémy. Před třemi měsíci jsem se vás zeptal, jak to vypadá se svapovým opatřením, tedy ne, mezi eh, zeměmi, kde je euro a kde není euro. Tam došlo eh, k těm eh, svapovým opatřením, ale nebyla realizována zcela tyto svapové operace. Když se podívám například na situaci v Maďarsku, tak vidíme, že jednotliví akřéři na trhu si stěžují na to, že není dostatek likvidity, že je tedy nedostatek úvěru. Proto se ptám, jakým způsobem jste spokojen se situací v oblasti likvidity. Banky v této oblasti se také, si také stěžují na to, že opatření na kapitálová očekávání byla v eurozóně zvýšena, posílena i když banky v zemích eurozóny obdržely velký objem likvidity. Proto se země ze střední Evropy Eh, tedy si stěžují na to, protože vlastně tyto druhé banky mají lepší likviditu a budou schopni lépe naplnit požadavky na kapitál. Banky ve střední Evropě jsou znevýhodněny. Jak to vidíte? Thank you very much, madam. I have the... Děkuji. Vzpomínám si na vaši otázku minule. Chci jenom říci, že co se týče našeho vztahu s Centrální bankou Maďarska, je to velmi úzký vztah, plný důvěry. A jak víte, máme takové finanční, finanční vztahy, které jsou pozitivní mezi oběma, finanční, mezi oběma centrálními bankami. A chci říct si také, že se mi zdá že to, co děláme bezprostředně centrální bankou Maďarska a ta sdělení, která vysíláme komerčním bankám eurozóny, vzhledem k jejím ceřiným společnostem ve střední a východní Evropě, jsou vlastně dvě cesty, jak pomoci ale tady samozřejmě velmi záleží na jasnosti středně střednědobé strategie příslušné země. To je naprosto zásadní a to také velmi pomohlo. Děkuji a poslední otázka je pro Vicky Ford, protože my musíme potom přejít k ministrovi. Děkuji, pane Triše, za takové jasné vysvětlení jak toho, co dělá ECB, abychom se dostali mimo krizi a také, co děláte v rámci Rady pro systémové riziko. Jsem poněkud zmatená v našem, při našem posledním setkání. Jsme jednali o potenciálním střetu zájmu z titulu vaší funkce v obou těchto institucích a vysvětloval jste, že aby tam ty funkce byly oddělené, budou pracovníci oddělení a budete referovat na dvakrát o obou úlohách. A teď tu je vlastně takové skřížení těchto funkcí a je to naprosto zřejmé a vidíme, že vlastně už došlo k porušení vašeho vlastního pravidla. Souhlasíte se mnou, že odpovědnost při vytváření této funkce a také pokud je o novou funkci v oblasti dohledu, že toto vše je velmi nejasné. A chci poděkovat Ramonovi, že zmínil Španělsko. Naše delegace byla ve Španělsku minulý týden a skutečně došlo k hluboké ekonomické a sociální krize, ale zabránili finanční krizi díky mm, obezřetnému regulačnímu postupu uvnitř Španělska a Národní banka Španělska má 70 pracovníků, kteří v rámci banky Santander řeší regulaci uvnitř banky a Caesar měl 30 lidí, kteří vlastně by se měli proměnit v 80 a já chci položit otázku, jakou odpovědnost by měly mít právě tyto nové instituce. Když jsme byli ve Španělsku, tak eh, Španělská národní banka a tržní regulátoři a zástupci pojišťovnictví nám všichni sdělili, že odpovědnost za dohled a rozhodování, co se týče jednotlivých podniků, by mělo být zachováno na národní úrovni. Souhlasíte s tím? Thank you very much, madam. Děkuji vám. Za prvé, já stále jsem eh, před vámi eh, jako zástupce ECB. Ne, není tady, že ještě eh, prezident nebo předseda ESRB, ESRB ještě nevzniklo a já prostě potvrzuji vše, co jsem řekl, jestliže mý kolegové jsou tak laskaví, že mě budou jmenovat jakožto předsedu ESRB, pak samozřejmě budu informovat o ESRB také váš výbor a bude to odlišná zpráva než zpráva o ECB. ECB se podílí na vytváření ESRB, eh, poskytne administrativní analytickou podporu ESRB, eh, e tak jak to bylo rozhodnuto a je na parlamentu samozřejmě, aby eh, posoudil, co přesně chce. A já zcela potvrzuji, co jsem řekl, a je to velice důležité, to jsou dvě odlišné odpovědnosti, to je zcela jasné. A pokud jde o uh, mikro, ne makro dohled. Za prvé, velice si cením, že říkáte, že je tady je dobrá koncepce, když ECB se eh, velice podílí na, eh, této, na tomto dohledu. To všude v Evropě se na to tak nedívají stejným způsobem. My si myslíme, že to je vhodné, vy to také říkáte a také jsme to řekli již před dlouhou dobou. A za druhé, když eh, jde o přeshraniční instituce, tak vzniká problém Eh, vhodné koncepce dohledu pro celou tu skupinu. To je fakt, že užitečnost nového orgánu, a to jak v bankovním sektoru, tak i v jiných sektorech, se projeví. A jak jsem řekl, já si myslím, že pro tyto instituce je velice důležité, aby měly kapacitu celoevropského pohledu od mikro dohledu po nadnárodní, mnohonárodní instituce. Nikoli pouze jednu. A já tady v tom s vámi souhlasím. Nicméně je zapotřebí ze všeobecňovat koncepty, které jsou dobré. A španělský dohled zavedl pojem, který eh, nebyl všeobecně používán na evropské či světové úrovni a který prokázal, že je velice užitečný v daných podmínkách. Takže na úrovni jednotného evropského trhu, jestliže chceme opravdu mít jednotný evropský trh, který je opravdu jasný, tak eh, musíme mít eh, eh, přirozeně stejný, stejný soubor pravidel, která platí, ale v některých konkrétních situacích je zapotřebí, aby tady byla určitá centrální autorita, centrální orgán. A já doufám, že to nebude nastávat příliš často, aby koordinovala všechny ty pracovníky ta do dlouhého hledu. Moc krát vám děkuji a těšíme se tedy, že v budoucnu budeme mít asi dvě různé zprávy a naši členové eh, výboru si také rozdělí své otázky na tyto dvě, eh, na tato dvě témata. Takže děkuji mnohokrát, že jste přišel mezi nás eh, vše, co tady bylo předneseno, napsáno, tak jako vždy, bude náležitě eh, prostudováno a těšíme se, že se s vámi opět sejdeme, myslím, že za tři měsíce. Ještě jednou děkuji. Okay, can you take your seats? Prosím, posaďte se. Ministr už je tady. Colleagues, can you, can you take... Vážení kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli dát slovo švédskému ministrovi. Máme zde ministra zastupující končící předsednictví, a já vás tady vítám. Pan Borg nám nyní přednese eh, informaci o tom, čeho bylo dosaženo za švédského předsednictví a možná také nám řekne něco o tom, co ještě předá dalšímu eh, předsednictví a pak bude ještě prostor pro diskusi. Děkuji vám. To je pro mě velkou ctí, že jsem dnes mezi vámi a že vás informuji o švédském předsednictví, čeho jsme dosáhli a co bylo rozhodnuto eh, na zasedáních eh, Rady ECOFIN v posledních eh, šesti měsících. Tedy ten poslední půlrok byl opravdu velice náročný pro celou Evropu, protože jsme procházeli velkou depresí a následky krize. Když se podíváme na to z hlediska HDP, tak vidíme, že došlo o pokles prakticky o 5% a bude pokračovat podle před předpokladu, eh, že ještě eh, zhruba o další 4 a také nezaměstnanost eh, už teď je vysoká a prakticky ve všech evropských zemích a je pravděpodobné, že bude ještě v roce 2010 a pravděpodobně ještě i poté dále růst. Hlavní otázky, které jsme řešili během loňského roku z hlediska boje proti krizi, byly velice rozsáhlé a mnohočetné. V Evropě jsme eh, posílili spolupráci a díky tomu jsme obnovili stabilitu i důvěru ve finanční trhy a také důvěryhodnost celé ekonomiky tady různé záruky a celý soubor stabilizačních opatření pro finanční trhy eh, byl daleko sáhlý a současně také docházelo ke koordinaci v hospodářské politice eh, v rámci mm, Evropského plánu obnovy eh, ekonomiky. To také umožnilo a přispělo ke stabilizaci situace. Když předsednictví převzalo Švédsko, tak jsme se soustředili na několik oblastí. Za prvé samozřejmě otázka finančních trhů eh, a dohledu nad finančními eh, trhy. Tady jsme řešili otázku Eh, směrnice o kapitálových požadavcích a otázku zlepšení eh, systému řízení krize, eh, abychom také pak umožnili postupné odbourávání výjimečných opatření. Další důležitou věcí byly samozřejmě výstupové strategie z oblasti fiskální politiky a Eh, nyní eh, se eh, zabýváme otázkami nadměrného deficitu. To řešilo poslední zasedání ECOFINu. Další je také otázka klimatických změn. Dnes začíná konference OSN o klimatu, financování boje proti klimatickým změnám bylo důležitou součástí našeho programu. Pracovali jsme také velice eh, pečlivě na koordinaci pozice EU v rámci G20 a já bych eh, tato jednotlivé věci trošku podrobněji probral a pak možná ještě některé další poznámky, které považuji za důležité. Eh, jeden z důležitých důvodů, proč se hm, finanční trhy dostaly do té těžké situace, je slabost regulační struktury Eh, je jasné, že ta regulační struktura byla příliš slabá a že eh, nebyla schopná vyřešit tak velkou finanční trhu. Proto eh, dohled na makro i mikroúrovni pro nás byl prioritní během našeho předsednictví. Na zasedání Rady Ekofinu jsme byli schopni přijmout opatření, že Eh, bude možné začahájit eh, další jednání s parlamentem o eh, dohledu Myslím, že stupeň spolupráce ze všech členských států v rámci Rady byl opravdu pozoruhodný. Velký počet členských států bylo ochotno udělat ještě pár kroků navíc, aby bylo možné se dohodnout. Ehm, mm, nový evropský systém nový evropský systém posouzení systémových rizik bude moci posuzovat rizika spojená s finančním eh, trhem a bude posuzovat otázku stability finančních trhů v Evropě v rámci, který je daleko více obezřetný a který je zaměřený na dlouhodobou stabilitu a dlouhodobou udržitelnost. Eh, také makroúroveň dohledu je velice důležitá. Eh, tady můžeme eh, ocenit, že samozřejmě nebylo možné přijmout to ideální řešení, které si každý mohl představit trošku jinak, ale přijali jsme to možné řešení pro nalezení systému, který se opírá o velice jasné principy, aby to mohlo fungovat a který eh, se bude zabývat eh, řadou eh, otázek, které jsou velice důležité pro dobrý systém dohledu. Tady ze strany komise byla odvedena velmi dobrá práce, také proběhla velmi dobrá spolupráce mezi členskými státy a vytvořili jsme základy pro mnohem lepší regulační strukturu. Pokud jde o účinnost řízení krize, tady vznikla pracovní skupina, která pracovala na zlepšení eh, regulačních nástrojů, abychom mohli zasáhnout včas a aby bylo možné koordinovat situaci mezi členskými státy. Eh, z velmi dramatického podzimu loňského roku jsme postupně v diskusích dospěli do této situace. Někteří se účastnili těchto diskusí již dlouho a věděli, že pokrok, který je možné učinit na národní úrovni z hlediska řízení krize, při jednání s finančními institucemi je opravdu pozoruhodný, a to zejména, když jde o přezhraní. Také jsme vytvořili nebo přijali závěry rady o výstupových strategiích z těchto opatření na finančních trzích. Je velice důležité, abychom tato opatření po určitou dobu působit nechali, protože je třeba stabilizovat finanční sektor a vytvořit eh, tedy stabilizovaný eh, systém, ale současně je také třeba postupně začít některé některá výjimečná opatření už odbourávat. A na to potřebujeme mít strategii, protože je vždycky nebezpečí, že to bude ovlivňovat další oblasti pilot, politiky, že to bude ovlivňovat také konkurenceschopnost členských států. Jednou důležitou částí nového, nové infrastruktury je eh, CRD3, tedy směrnice o kapitálových požadavcích. Stupeň kapitalizace bank a jejich schopnost eh, vytvářet si určité nárazníkové prostředky pro problematické časy v době, kdy naopak ještě prožívají časy dobré, eh, ukazuje, že potřebujeme eh, mít z dlouhodobé perspektivy vytvořený určitý systém v bankách. Pokud jde o tu velkou diskuzi o bonusech, tak to samozřejmě bylo také důležitou součástí přípravných jednání na G20. Je tady stanoven princip, který se projevuje v naší eh, směrnici CDR3, kde jsou stanoveny principy, které eh, Říkají, že nebudou žádné zaručené bonusy, že bude odložena platba bonusů na dlouhodobou perspektivu, že tady musí být vazba bonusů a dlouhodobých výnosů, eh, dlouhodobé rentability těch bank. To je samozřejmě otázka, ke které se budeme muset ještě dále vrátit, protože je také jasné, že bankovní sektor má eh, tady určitou tendenci vracet se zpět do předchozí situace, eh, ke své takzvané normální situaci. Když se podíváme v Evropě, ale i ve světovém měřítku na to, co říkají po této krizi. Pokud Jde o směrnici a také celou e, tu práci na otázce e, dohledu. Tady věříme, že nastávající španělské předsednictví a Evropský parlament budou velmi úzce spolupracovat, aby dospěli k dobrému kompromisu, který bude přijatelný pro všechny a který bude znamenat využití toho pokroku, kterého bylo dosaženo za našeho předsednictví. A teď ještě něco k veřejným financím. Eh, bylo zcela jasné, že již před krizí byly příliš vysoké deficity, eh, zadluženost byla příliš velká eh, v evropských zemích. A teď krize ukazuje, že jsme v situaci, která už není trvale udržitelná. Ehm, tady no, opatření byla samozřejmě jasná. Bylo zapotřebí 5% HDP pro stabilizaci, ale teď se musíme již připravit na ty výstupové fiskální strategie nebudeme-li mít dlouhodobou důvěryhodnou strategii, tak ta opatření nebudou eh, úspěšná v říjnu na našem zasedání v Göteborgu jsme se dohodli na několika zcela jasných eh, kritériích pro výstupovou eh, strategii. To znamená dobře časově eh, zvolený okamžik pro ústup od výjimečných opatření, strukturální fiskální konsolidace nad 0,5 HDP ročně, komplexní strukturální reformy, které se snaží posílit strukturální zaměstnanost zaměstnanost a potenciální růst, včetně reform trhu práce a dlouhodobých investic. A čtvrtá část geteborských principů, které jsme stanovili, samozřejmě je potřeba posilovat eh, národní rozpočtové rámce. Eh, během podzimu eh, jsme udělali velký pokrok, pokud jde o provádění paktu růstu a stability na zasedání ECOFINu jsme přijali rozhodnutí, která se týkala řízení v případě nadměrného deficitu u devíti členských států které se přidaly k těm eh, dalším členským státům, které již jsou v tomto řízení. Bohužel tedy teď máme 20 členských zemí, které jsou v EDP v řízení pro nadměrný deficit. A já bych chtěl zdůraznit, že eh, tady je analýza, kterou vypracovala komise, která hovoří o tom, že je tady zapotřebí brát také v úvahu náklady na eh, stárnutí obyvatel. To znamená stabilizovat veřejné finance a čelit nákladům na stárnutí obyvatelstva. To jsou dvě velké výzvy, které, o kterých hovoří zpráva komise. A my si musíme eh, vypracovat dobrou fiskální politiku v našich členských státech pro tuto situaci. A myslím, že to je asi ta největší výzva, kdy je třeba nadále posilovat pakt růstu a stability pro střednědobý výhled. Když se podíváme ještě stále na otázku G20. G20 je není nejvýznamnějším prostorem pro mezinárodní ekonomickou spolupráci. Evropská unie podporuje eh, tuto skutečnost, protože pokud máme mít eh, tuto novou úroveň mezinárodní spolupráce, jak MMF, tak Světová banka jsou důležité instituce z evropského pohledu a v G20 máme celou řadu evropských zemí, které nejsou zastoupeny na těchto jednáních. A tudíž pro nás jasným cílem bylo zajistit posílení koordinace stanoviska EU aby všechny členské státy měly pocit, že Evropa může důrazně jednat, protože budeme silní na mezinárodní scéně pouze, pokud bude existovat koordinovaná akce v Evropě. A je to také legitimní, protože existuje bankovnictví na úrovni celé Evropské unie. Měli jsme velmi dobrou spolupráci mezi námi, komisí a členskými státy G20 na jednání v Londýně, St. Andrews a také v Pittsburghu. A jednou součástí této, toho byla koordinace fiskálních a měnových opatření. A došlo k jasné schodě, že ekonomická politika jako taková musí být expanzivní po určitou dobu, ale musíme také rozvinout a realizovat později výstupové strategie z těchto mimořádných opatření. Rovněž došlo k významnému pokroku v G20, pokud jde o rozvinutí a implementaci nových eh, mezinárodních norm, pokud jde o odměňování, pokud jde o účetnictví, pokud jde o regulaci kapitálu bank a také schopnost eh, tedy vytvořit eh, určité podmínky pro ochranu kapitálu v pozitivním období mezinárodní politika se dostává tímto na novou úroveň a to je nesmírně významný proces, který poběží v určitou dobu. Jak víte dobře, došlo také k významné práci na vedení MMF a Světové banky. Byla tu snaha také o rekapitalizaci těchto institucí. Evropa poskytla 125 miliard euro, což představuje asi 35 celkového navýšení prostředků, které poskytuje MMF skrze nový, nový systém pro půjčky. Pokud jde o řízení krize, došlo k novému zapojení Evropské unie jako součást našeho předsednictví a je to také nástroj pro pomoc v platební branci. V současnosti Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko požadovalo přímou podporu od Evropské unie a během našeho předsednictví zejména lotyšský program vyvolal pozornost, zejména díky tomu, že existují bilaterální programy z části členských států na podporu Lotyšska. Došlo k pokroku při naplňování ekonomické politiky v Lotyšsku, ale chceme také připomenout, že vzhledem k velmi závažné ekonomické krizi mimořádný pokrok byl dosažen ale také takový pokrok byl požadován. A druhé vyhodnocení programu probíhá právě nyní v Rize a je pravděpodobné, že v blízké budoucnosti budeme svědky dalšího pokroku v tomto směru. Pokrok ze strany komise, ale také ze strany MMF byl skutečně významný. Jak už jsem zdůraznil, otázka klimatu patří k našim prioritám. Kudaňská konference začíná právě dnes a na řadě našich rád jsme jednali o otázce klimatu. Evidentně proto, že je potřeba, aby Evropa přispívala těmto procesům. A příspěvek je vyjádřením také finančním tohoto příspěvku. Bylo to také přítomno na jednání G20 a míra ambicí na úrovni G20 je trošku odlišná, pokud hovoříme o jednotlivých členských státech. Tam došlo k velmi omezenému pokroku v Londýně, což bylo zklamáním. V Pittsburghu došlo k většímu pokroku a, a St. Andrews bylo to jednání podstatně úspě, úspěšnější, i když jsme nedostali výsledků, které jsme si plánovali. A nyní hlavní otázkou bude, zda dosáhneme pokroku v Kodani Vzhledem k odhadům, které komise předložila a výraznou podporu rady, je jasné, že Evropa chce poskytnout eh, podstatný podíl zdrojů, které, kterých je třeba. A my jsme rozhodli, protože se budeme spravedlivě podílet na opatřeních, která budou představovat asi 100 miliard euro, pokud jde o opatření k tlumení dopadů, která jsou nezbytná. Myslím si, že existují předpoklady pro pozitivní jednání v Kodani, avšak než budeme mít jistotu, že dostaneme výsledku, je třeba, aby i další strany tohoto jednání byly připraveny změnit svá stanoviska. Vzhledem k tomu, že teď vidíme velmi problematickou ekonomickou krizi, je třeba něco také říci co se více zaměřuje na budoucnost. Potřeba rozvinout lepší strategie pro trh práce. Vzhledem k riziku, které jsme historicky zaznamenali v Evropě, Lisabonská strategie bude klíčovou prioritou pro nadcházející španělské předsednictví, protože v Evropě vidíme, že během krize nezaměstnanost narůstá a mně velmi pomalu se vrací na předcházející úroveň. Vidíme, že řeči nezaměstnanosti bude klíčovou výzvou pro Evropu a evidentně krátkodobě expanzivní politika bude důležitou otázkou. Avšak pokud si děláme do budoucnosti vysoká nezaměstnanost a nízká produktivita v kombinaci se stárnoucí populací, vyvolají potřebu nových strukturálních reform, pokud je o růst a zaměstnanost. A to je otázka, ke které jsme přijali dvojí závěr tady v prosinci a bude se to ještě rozvíjet tedy dále za španělského předsednictví. Když se dostáváme k oblasti daní, na listopadové radě jsme se dohodli politicky na aktualizaci spotřebních daní u tabákových výrobků a to je významný krok kupředu. Bylo to na programu již po řadu let a na mém prvním jednání jako ministra před třem, třemi lety to již bylo na pořadu dne, takže je to dlouhý příběh a je velmi pozitivní, že jsme dospěli k dohodě v, tomto, v této věci. Také jsme učinili pokrok u oblasti DPH, u skleník emisí, u povolenek na emisech skleníkových plynů. Dospěli jsme k dohodě, kde byla možnost eh, řešit tuto situaci jakožto nástroj, který by bránil podvodům eh, na DPH. A skutečně jsme chtěli ambicioznější eh, dohodu o obrácení daňové povinnosti, ale eh, chtěli jsme také dospět k dohodě o mobilních telefonů a integrovaných obvodů. A také jsme se chtěli dospět k dohodě o řešení DPH u poštovních služeb. Některé členské státy jsou názoru, že je důležité, aby existovala strategie, pokud jde o DPH u poštovních služeb a také, aby, byla, aby to bylo kompatibilní s poštovní směrnicí. Je důležité, aby toto řešení bylo v souladu s požadavky na rovné podmínky v hospodářské soutěži a španělské a belgické předsednictví budou zkoumat veškeré možnosti, které existují a které třeba zvážit při dalším postupu této směrnice. Rovněž jsme řešili eh, směrnici o spoření a tady jsme, když se zabýváme tuto směrnicí, tak pokrok u této směrnice a u administrativní spolupráce u směrnice o vymáhání nebyl tak výrazný, jak jsme předpokládali a očekáváme, že španělské předsednictví odvede velký díl práce a posune jednání dopředu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Jistě jste nám také předal eh, velké množství eh, materiálu k dalšímu zamyšlení a určitě to také eh, vyvolá řadu otázek. Zatím mám šest řečníků na seznamu nejdříve Kay Sember. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za toto schrnutí šesti měsíců švédského předsednictví a já myslím, že to ani plně nevystěhuje všechno to, co se odehrálo během těch šesti měsíců. Měli jste určitě eh, monumentální úkoly před sebou v otázce regulací, takže opravdu vám blahopřeji k těm eh, kompromisům, ke kterým jste dospěli na zasedání rady. Chtěla bych se vás zeptat, v zápisu z rady se hovořilo také o některých méně eh, zajímavých eh, otázkách, také z hlediska eh, dohledu i z hlediska rostoucích norem na národní úrovni dohledu, nebo je zapotřebí, aby tady existovala určitá vazba mezi těmito dvěma úrovněmi dohledu ve finančních Eh, službách, tak tedy jaké, k jakému pokroku došlo za poslední dva měsíce? A my stále ještě čekáme, až bude předložena ta nová architektura, ta velká evropská architektura v oblasti dohledu. Takže pan ministr by měl rád několik otázek, než bude odpovídat, takže další je pan Smet. Děkuji, pane předsedkyně. Srdečně vás zde vítám, pane ministře. Myslím si, že práce, kterou jste odvedli, byla velice dobrá a mnozí zde ve výboru určitě se mnou můj názor sdílí s systém bonusu, o tom jste hovořil. Existují totiž různé systémy bonusí, bonusů v jednotlivých zemích. Není to předpokladem pro určitý level playing field, filtr, nebylo by lepší mít stejné podmínky vytvořit stejné podmínky a tedy harmonizovat tyto podmínky, protože zatím nemáme žádný systém bonusů na celoevropské úrovni. Já jsem zapálený do hodin, nevím, zda vy rovněž. Vy jste byl za ECOFIN nyní odpovědný za šest měsíců. A ve Švédsku se říká, že vliv Švédska oslabil. Sdílíte tento názor? Máte pořád tentýž vliv na politiku z obecného hlediska? Jakým způsobem se stavíte k této otázce? A ještě taková poloviční otázka. Myslíte si, že Švédsko přistoupí k eurozóně někdy v dohledné době? A nebo si myslíte, že k tomu nedojde? Děkuji. Pane ministře, předložili jste nám tady velice obsáhlou bilanci. E, to je opravdu velice úspěšná bilance pro země vaší velikosti v krizi. Přesto dostává, zůstává velké množství otázek. Vy jste řekl, že krize je z velké eh, části překonána. Dovolte mi e, říci, že tento názor nestílím, že mám velké pochyby o tom, zda je krize překonána. Zejména eh, co se týká finančního dohledu. Já si myslím, že to, na čem se shodl, o čem rozhodl ECOFIN, musí být vylepšeno. Eh, pravděpodobně pomocí národních orgánů. A druhá věc. Chci se zeptat na tu eh, strategii, na tu exitovou strategii. Pokud se podívám na Řecko nebo na Německo či na Francii, tak mám velké pochyby, zda je vůbec možné nějakým způsobem eh, výjít eh, z toho obrovského státního zadlužení. Zda je vůbec možné, aby zde existovala nějaká exitová strategie. Takže bych rád věděl, do jaké míry vy se domníváte, že exitová strategie může být úspěšná. A třetí otázka, do jaké míry se vám v posledním půl roce podařilo se dohodnout s USA v otázce finančního sektoru. Pan kolega Schmidt již hovořil o systému bonusů a já s zděšením zjišťuji, že v USA máme kontroverzní diskuzi proto, že Goldman Sachs v roce 2009 chce vyplatit 20 miliard dolar bonusů. To je ta v historii eh, jednotlivého finančního ústavu. Jakým způsobem je toto vůbec možné eh, v pochopit v době, kdy víme, že systém bonusů výrazně přispěl k finanční krizi. A poslední otázka, pan kolega Schmidt to také již říkal. Velice bychom vítali, kdyby Švédsko se konečně odhodlalo vstoupit do eurozóny. Myslím si, že jste v situaci, kdy je možné to učinit a že je opravdu důležité, abyste se konečně k tomuto kroku rozhodli, protože vy od Velké Británie či Dánska nemáte doložku o opt-outu. Uh, Děkuji za velmi dobré komentáře a úvahy. Co se týče eh, otázku kolega dohležitelů, myslím, že my přikládáme největší význam makro a mikrodohledu a strukturám, které vznikly švédského předsednictví a ty byly klíčové. Je možno říci, že jsme mohli být ambicioznější, ale skutečně jsme položili základy určité struktury na mikro i makroúrovni a za druhé jsme byli schopni toho dosáhnout eh, poměrně velmi vypjatém harmonogramu. Když jsme začali z našeho předsednictví, první otázka byla, zda bude možné, aby komise na začátku září předložila legislativní návrhy. Oni v zásadě mohli, ale většina nám říkala, že to možné není, že to nestihnou za několik měsíců ty přípravné práce, protože jsme měli rozhodnutí Evropské rady na začátku léta k této věci. A potom nám většina tvrdila, v Göteborgu byl stanoven program, a nejdřív eh, se budeme zabývat makroúrovní, potom mikroúrovní a většina expertů v médiích nám říkala, že je to nerealistické, příliš ambiciózní, že nebudeme schopni dosáhnout koncenzu v obou otázkách někdy v listopadu prosinci. A za, doká, podařili se nám to a za, uchvali jsme Evropu jednotnou. Bylo třeba budovat soudržnou Evropu, kde by všechny státy měly systém, který pro ně bude vyhovující. Já z našeho pohledu by to mohlo být eh, lepší a to je asi pravda, protože je to kompromis a základním námětem bylo vytvořit výsledek, se kterým by se všichni smířili, který by byl dost ambiciozní pro všechny. A tak funguje politika. Vždy je třeba vzít v úvahu, že lidé mají různé zájmy, různé názory a je třeba vytvořit rovnováhu. A nakonec eh, bude docházet k velmi pozitivnímu procesu mezi parlamentem a španělským předsednictvím a radou, aby se dostalo kompromisu. Neměli bychom, neměli bychom se snažit o dokonalé řešení pro sebe, ale skutečně vycházet z toho, aby situace byla pozitivní pro další členské státy, pro celou Evropu. A pokud se mohu něčeho naučit z této krize, tak e, silnější instituce, silnější Evropská unie a více společných řešení u této věci, to je to ponaučení a cesta ku předu je úplně jasná ale nezapomínejme, že tady zastupujeme reformní strategie a historická tradice je tady velmi důležitá, abychom to dělali takovým způsobem, že Evropa bude moci pracovat společně. Pan Schmidt se ptal na nařízení o bonusech, o prémiích, tedy jsou jasné rozdíly mezi našimi zeměmi. Francie a Spojené království již začínají uplatňovat eh, rozhodnutí z Pittsburghu a z Evropské rady. Ale velký počet evropských zemí se ještě do toho procesu nepustila. A to je velmi problematické. Také zaznělo prohlášení všech evropských lídrů, že podporují proces koordinace. A to je nedílná součást eh, zásad FSB. Tedy i Rada pro finanční stabilitu doporučuje tyto otázky. A to vše se musí vrátit na radu. Je mi jasné, že kdybychom v oblasti bankovnictví postupovali tak, jak to bylo běžné, a to vyplývá z otázky pana Langena, pokud eh, by se v bankovnictví takto postupovalo, tak bychom zavedli další regulaci. Jak v Evropě, tak na úrovni G20. Ano, viděli jsme nepřijatelné postupy v oblasti prémií a odměňování v bankovnictví. Ano, to znamená, že v budoucnosti bude třeba posílit eh, regulaci v tomto směru. Pokud je otázku pana Šmita týkající se ECOFINu a koordinace euroskupiny, musím se přiznat, že jsem měl optimální spolupráci se zeměmi eurozóny a s Euroskupinou a diskuse o paktu stability a růstu se týkaly jak na půdě Ekofinu, tak na půdě Euroskupiny. A stalo se, že na řadě jednání jádro diskuse bylo více v, v Ekofinu než v Euroskupině. Nebo to rozebírat, chci říci, že Eurogroup je důležitým nástrojem a tam je také třeba jednat o paktu růstu a stability, ale tentokrát se definovala silnější úloha Rady Ecofinu oproti minulosti v oblasti paktu růstu a stability. Dojde k pokroku ve Švédsku ke vstupu do eurozóny. Měli bychom to udělat co nejdříve? Ano. Otázka je dvakrát ano, ale odpověď je dvakrát ano, ale je třeba je třeba vyhlásit referendum a máme jasnou deklaraci představitelů všech stran, které podporují že je třeba referenda. A je třeba v referendu také bylo také při minulém referendu rozhodnuto, že, se, že třeba, aby určitá doba uplynula, než se k tomu vrátíme. A myslím si, že by tedy bylo možná jasné hlasování pro vstup. A myslím, myslím, že vět, pro většinu zemí by to bylo pozitivní přijmout euro to platí v Evropě obecně. A pokud jde o pana Langena, ano, my jsme překnali. pokud jsme překonali krizi nebo ne, to je otázka pohledu. Mezibankovní trh opět funguje. Vidíme, že uvěrování je problematické, ale není to tak špatné jako před půl rokem. Vzpomeňme si, že v únoru březnu jsme srovnávali situaci s 30. lety, kdy nezaměstnanost dosahovala 15-20 V Evropě v zásadě hrozba takového vývoje je nyní neaktuální. Udělali jsme dost, abychom překonali krize s lepší finanční infrastrukturou? Ano. A je to dostatečně, je to dostatečné? Určitě ne, budeme o tom dále jednat. Je pozitivní, že jsme přijali rozhodnutí v tom napjatém časovém plánu, protože populace a voliči by trpěli nedůvěrou, pokud by nebyly vyvozeny tyto závěry z krize. Pokud je o výstupovou strategii v oblasti fiskální politiky, já zastupuji zemi, která se snaží se navrátit k vyváženým rozpočtům do tří let, takže za sebe bych nedoporučoval 3% deficit jako cíl evidentně eh, míra ambicí v oblasti paktu růstu a stability, pokud jde o kritérium 3%, je příliš omezený. Já bych doporučoval, aby se země vrátily k eh, rovnováze, ale to, co vádí paktu růstu a stability, jsou 3%. A záhy při švédském předsednictví proběhla rozsáhlá jednání a cílem bylo eh, dosáhnout průřezové horizontální rovnosti mezi zeměmi. A v Göteborgu jsme potom rozhodli o tom, na, o řízení pro nadměrný deficit. A to byl významný krok upředu, ale ano, jsem přesvědčen, že třeba bychom byli ambicioznější ve fiskální politice v Evropě. Uh, Děkuji vám. Další tři od Mark Karis a další. Otmar. Äh, Pane prezidente, k referendu o euru. Já jsem rád, že chcete vstoupit do eurozóny co nejrychleji. Říkal jste, že ve vaší zemi lidé požadují referendum. Tak v tom případě Kdy nežli nyní by si politik měl myslet, že dokáže přesvědčit obyvatelstvo o tom, že euro je třeba, protože nyní vidíme, že euro se stalo takovým nejlepším štítem, na, který nás ochránil před finanční a hospodářskou krizí. A druhá věc, eh, ta návrh rady v rámci oblasti té krize je méně, než řekl parlament a je to méně, než chtěl ECB a méně, než chtěla skupina La Rosie a méně, než to, na čem se shodl Evropský parlament. Když hovoříte o kompromisu, tak hovoříte o kompromisu mezi členskými státy, ale nehovoříte o kompromisu s Evropským parlamentem, protože ten ještě neexistuje. My co se týče mikro a málo dokladu, dohledu, tak říkáme ano, ty, ten chceme, ale potřebujeme kompetence pro, evropský, pro evropské orgány dohledu a potřebujeme také sankce. Pouze když toto bude existovat, může existovat kompromis s Evropským parlament. A nyní hedžové fondy. Vy jste nám předložil něco, co je méně než to, co předložila komise. A i když my jsme v procesu spolurozhodování, tak eh, vlastně ehm, se snažíme představit eh, veřejnosti, že schoda v radě na návrhu komise je již konečné řešení, ale tak to není pravda, protože je zde spolu rozhodování s Evropským parlamentem. A já zde prosím, abyste to ve své bilanci předsednictví zohlednil. Děkuji, pane předsedkyně, pane ministře. Já bych vás chtěla také poblahopřát k bilance, kterou jste nám zde představil. Chtěla bych říct, se zeptat na něco, co se týká daňových rájů. Na summitu G20 se objevily silné hlasy proti daňovým rájům a všechny země OECD se zavázaly, že budou poskytovat informace o daňových rájích. Chci se tedy zeptat na to, Zda si myslíte, že současné standardy OECD jsou dostatučující? Ty říkají, že pokud se 12 zemí dozhodne na výměně informací o daňovém ráji, tak je možné, že ta země, na které se shodnou, je tedy daňovým rájem. Jaké, jaká kritéria chcete zavést pro tyto ráje, jak to souvisí s tím, co bylo dohodnuto na samitu G20. Existují e, diskuze v rámci rady, že na zadávání veřejných e, zakázek se smí podílet pouze podniky, které nejsou je označeny jako podniky usazené v danových rájích. A jsou nějak, je nějaký nový vývoj v této oblasti? Děkuji. Right. Tack för ordet, fru ordförande, och eh, också hälsa finansministern välkommen. Děkuji, paní předsedkyně. Srdečně vám vítám, pane ministře. Jsem velice rád, že jste dnes mezi námi. Chtěl bych říci, že jsme měli zajímavé slyšení s panem Trišetem, který eh, hovořil o různých opatřeních ke snížení nezaměstnanosti. Eh, vzdělávání je jistě velice důležité, také pro snížení dopadů krize. Je důležité, aby Evropané získali nové schopnosti. Když se podíváme na Švédsko, tak zjišťujeme, že asi 40 že tedy ve Švédsku existuje asi o 40 méně kvalifikované pracovní cíly než dříve, proto je důležité, aby se investovalo do vzdělávání, tak aby lidé, kteří ztratili své pracovní místo, se mohli znovu začlenit do pracovního trhu. Proto je důležité, aby toto vzdělávání bylo financováno z rozpočtu EU a aby se také stalo prioritní otázkou pro finanční ministry, jakožto opatření pro snižování dopadu krize. Jak vidíte možnost společného financování takovéhoto vzdělávání? A možná bychom se pokud byste se shodli na jedné věci, tak by ostatní země se jistě přidali. Děkuji vám za tyto otázky. Pokud jde o otázku pana Karase o referendu ve Švédsku, tak já bych chtěl jenom říci, eh, a to je třeba zdůraznit, že Švédsko nezůstává mimo eh, úsilí eh, o to mít odpovědnou politiku. Máme cíl na inflaci od centrální banky, který je ještě přísnější a máme tedy nižší inflaci než průměr eh, evropských eh, zemí a také než průměr eh, eurozóny. A také bych řekl, že nejenom cíle, ale i výsledky Estonsko, Bulharsko, pokud jde o, o největší deficit, jsou právě tyto tři země. Je tady také otázka určitého eh, názoru, že je kompetitivní výhodou, eh, konkurenceschopnou výhodou, když jste mimo euro. Já s tímto názorem nesouhlasím. Já si myslím, že naopak euro velmi přispívá eh, k stabilitě. Ehm, tady bylo by milné vyvozovat závod, že Švédsko vychází z krize s menšími dopady či důsledky než jiné země. Ale já jsem přesvědčen, že bychom až budeme mít podporu švédského lidu, nemohu říct, kdy to bude, že bychom měli přistoupit k euru. Potřebujeme velkou podporu pro tento náš návrh. Všichni si uvědomujeme, že tady probíhá proces spolurozhodování s Evropským parlamentem. To je věc, na které pracujeme kterou bereme v úvahu, je to spolupráce mezi eh, radou, eh, tedy ECOFINem udělali jsme, co jsme eh, mohli, co bylo v našich silách a teď samozřejmě je zapotřebí, aby celý proces pokročoval. Věřím, že ze španělského předsednictví dostaneme velkou podporu a že bude dobře fungovat spolupráce s Evropským parlamentem. Chci také říci, že i v parlamentu samozřejmě musí být eh, kompromisní eh, dohoda, protože parlament tady není jeden jediný hlas, jsou tady různé politické skupiny a politické rozhodnutí i v parlamentu vyžaduje určitý kompromis a vyžaduje širokou podporu. Musíme brát v úvahu celé politické spektrum do maximální možné míře a to samozřejmě eh, také odráží i určité národní zájmy. Jen tak bude Evropská unie silná v této spolupráci. Takže jistě diskuse s parlamentem bude komplikovaná, protože sama otázka je komplikovaná a může se na ní člověk dívat z mnoha různých eh, perspektiv. Pokud je o hedžové fondy, eh, hedžové fondy jistě si vzpomínáme, co vzniklo nebo co se odehrálo Eh, v roce 1998 a jak následovala také ruská krize. Jisté je, že všechno, co je systémově důležité, musí být podrobeno určité regulaci a určitému dohledu. Já podporuji eh, názor, že je třeba udělat dalšího pokroku v této otázce, ale i tato otázka nakonec eh, musí dospět k nějakému konsensu. Další člen parlamentu se ptal na zdanění úspor. Rozhodnutí, eh, které bylo přijato, je, bylo už do velké míry implementováno. Eh, nikdo není na černém seznamu a došlo k velkému pokroku, pokud jde o, e, zdanění úspor. Tady ze strany Švédska Eh, máme určitě velký zájem, protože my asi ztrácíme eh, z hlediska zdanění úspor nejvíce ze všech členských států, čili potřebujeme si, aby se tato věc řešila. Ovšem nesmíme zapomínat, že jsme tady dosáhli už opravdu velkého pokroku. Eh, klíčovými tématy pro španělské předsednictví jistě bude směrnice o úsporách. Potřebujeme rozšířit tuto směrnici, potřebujeme více automatického předávání informací, potřebujeme Eh, také jasnější jednání s některými sousedy na toto téma. A další otázka, která se týkala vzdělávání. Ano, já myslím, že je opravdu velice těžké vidět nějaký rozdíl mezi mou pozicí, pozicí švédského předsednictví a vaší pozicí. Eh, opatření pro mm, aktivní pracovní trh jsou velice důležité, důležitá. My jsme se snažili maximálně tento proces eh, podpořit na summitu v Jeteburku. Eh, velcí odborníci na otázky pracovního trhu přednesli velice zajímavé prezentace. Jak víte, my máme řadu také informací ze Španělska Eh, můj kolega ze Španělska má veliké zkušenosti s otázkou politiky na pracovním trhu. Tato otázka je jednak pomoci lidem, aby našli zaměstnání, otázka vyplácení eh, dotací, které podporují aktivní opatření, eh, aby člověk během nezaměstnosti aktivně vyhledával pracovní místo a podobně. To všechno je velice důležitou součástí aktivní politiky boje proti krizi. A i dál, i v dlouhodobějším výhledu, nejen v krizi, chceme-li zlepšit růst a sociální soudržnost naší společnosti, pak vzdělávání je určitě klíčovým faktorem. Mám tady ještě další eh, řečníky, čtyři řečníky. Eh, Sven Gego, Katrin Sila, Peter Zeman a G. Ford. Sven. Well, I, I have two different questions. Jo, Mám dvě odlišné otázky. První se týká daňových rájů a směrnice o úsporách. Můžete nastínit podrobněji, eh, k jakým sporům došlo a které země zaujaly jaké postoje a proč to, doš- proč to dospělo eh, k, ke stanovisku, ke kterému jste se nemohl připojit, abych uvítal podrobnosti. Za druhé, pokud jde o zadluženost několika členských států jsme svědky znepokojivých eh, úrovní zadluženosti. A z mého pohledu jste řekl zcela oprávněně, potřebujeme větší míru fiskální spolupráce v Evropě. Došlo k pokroku o tom, jak by měla být evropská ekonomika integrována a jak dalece by měla sahat eh, spolupráce, pokud je o zdanění, s cílem snížit úrokové sazby, které zatěžují veřejný dluh. Která opatření byla projednávána na radě, abychom pomohli členským státům se vyrovnat s vlastním zadlužením a snížit toto zadlužení? Catherine Styler, já vím, že jsem to popletla. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře, za váš úvod. Chci se dotknout tří bodů. Daň z finančních transakcí. My jsme měli slyšení v našem výboru, které bylo zajímavé. A si otázku, co si myslíte o této otázce a jak eh, byste definoval tuto daň. Pokud jde o prémie v bankovnictví, já jsem se zúčastnila eh, jednání s voliči v pátek a byli tam zástupci odboru z bankovnictví a obrázek, eh, který nastínili, kdy lidé mají nízké mzdy, lidé pracují velmi usilovně, například pracují v jedné bance 20 let a ekonomická krize vlastně nebere v úvahu jejich výkonnost a mohou přijít během tří měsíců o práci. Není to nic nezvyklého. A u jedné banky 10% zaměstnanců řeší pracovně právní e, spory s vlastním zaměstnavatelem. Tedy když e, hovoříte s, jed, s lidmi, tak to má také aspekt vztahu mužů a žen. E, řada žen pracuje na částečný úvazek a některé mají potíže po návratu z mateřské. Tedy skutečná situace zaměstnanců bankovnictví je taková a souhlasíte se mnou, že je třeba eh, mít nový model sociální odpovědnosti podniků, aby prémie byly skutečně záležitostí minulosti my o tom trvale jednáme v našem výboru a neustále se hovoří o výplatě prémí a v zásadě někteří lidé po 20 letech práce mají tři měsíce na to, aby se přizpůsobili tomu, že budou propuštěni. A pokud jde o účetnictví dle skutečné hodnoty, tedy příjmy na akci by měly být, by, se snažíme tady hovořit o účetních normách a zda uvažujete také o těchto otázkách. Děkuji za čas, který jste s námi strávil. Má otázka se týká také možností evropského dohledu nad národními orgány tedy přístup k jednotlivým podnikům konkrétně. Když se podívám na ten kompromis, který máme, eh, má čtyřdílný proces, totiž že nejdříve evropský orgán eh, musí eh, zjistit, že došlo ke krizi, že nějaká velká přeshraniční banka je v potížích. Potom, když chce přistoupit k opatření, tak sice může, ale vláda proti tomu může, vlastně může to zablokovat a Rada ministrů eh, se musí sejít do deseti dnů a pak musí rozhodnout o tom, zda tedy mm, vlastně povolí to, co chtěla národní vláda, či ne. A teprve potom se můžou vlády ještě navíc obrátit na Evropskou radu. Když se tedy podívám na ten celý postup, tak si myslím, že je to ve prospěch velkých bank, když se podívám na ty jednotlivé časové postupy, protože si myslím, že se to vlastně prodlužuje a zda je toto prodloužení dobré proto, aby bylo možné v případě opravdu krize rychle a účinně zasáhnout. Um, Got... Mám ještě další dva řečníky a Luling a ještě dalšího. Tak eh, nejdříve tyto tři odpovědi a pak ty další dvě otázky. Děkuji vám za zajímavé otázky. Já začnu eh, tou první otázkou o daňových rájích a práci s se směrnicí o zdanění úspor. Já myslím, že tady jsou možná řešení, jsou možné kompromisy. Ano, já jsem švéd, já hodně věřím v kompromisy. Myslím, že bychom mohli být schopni dosáhnout kompromisu, když budeme mít ještě jeden nebo dva další jednání nezbylo příliš mnoho komplikovaných eh, otázek eh, na stole, ale měli jsme opravdu velice dlouhé jednání o eh, dohledu, takže už nebylo časově možné zvládnout ještě tak velice složité jednání s tak úspěšným výsledkem na posledních dvou jednáních ECOFINu. Ano, je potřeba, aby některé země byly ještě ochotny pokročit ještě trošičku vpřed. Musí tady být eh, rovnovážné jednání, musíme rozšířit eh, pole působnosti směrnice o úsporách. Eh, musí tam být zahnuty některé další věci, potřebujeme udělat další pokrok na základě dohody z roku 2002 tak, jak se to začíná uplatňovat v rámci automatického informování. Jsou tady otázky, na kterých je třeba dále pracovat. Nemůžeme podceňovat tu míru kontroverznosti, ale já si opravdu myslím, že to je možné v rozumné době vyřešit. Je tady velice silné odhodlání ze strany členských států udělat pokrok v této otázce. Některé členské státy vyjádřily výhrady, to je dobře známo, Ehm, ale musím také říci, že tady jsou signály v odborných diskusích, že i tyto země pracují na nalezení řešení. A pokud je o míru zadluženosti, tak tady musím říci, že opravdu nezáleží, jak se díváte na Eh, hospodářskou politiku, zadluženost a deficit jsou prostě problémem v každém případě, ať se na to díváte jakkoliv. Eh, vede to k hrozbám zpomalení a je zapotřebí si eh, vytvořit dobrou startovací pozici s zdravými veřejnými financemi. Když se na to dívám ze švédského hlediska, jestliže jste v situaci velkého zadlužení, eh, musíte přijmout velmi důležitá opatření eh, nejenom z hlediska zdanění, ale také z hlediska výdajů tedy příjmu i výdajů, protože obojí má velice vážné dopady. Má to dopady i na zaměstnanost, například eh, takzvaná uhlíková daň, která je velice dobrá pro životní prostředí, eh, zdanění tabáku, eh, alkoholu. To všechno podle mého názoru není dostatečně využito v Evropě a přitom jsou to zdroje pro veřejné finance máme, máme výdaje, které jsou důležité pro růst. To je například, to jsou výdaje na infrastrukturu. Jsou tady eh, tedy také další výdaje, které eh, mají udržet pracovní místa. No, opravdu je tady velice odpovědné rozhodování, ale eh, tak velké zadlužení není možné zachovat. Otázka zdanění finančních transakcí. Eh, já jsem předložil eh, návrh a my jsme o tom ve Švédsku rozhodovali, že eh, bude stanoveno určitý poplatek pro banky na, podle toho, jak, velkou, jak velký objem mají v rozvaze. Většina transakcí probíhá velice rychle a také velká část je mimo naši pravomoc. Takže zdanění eh, podle, eh, podle tedy rozvahy, to je vlastně, tomu se ta banka může mnohem eh, hůře vyhýbat než zdanění transakcí. A opravdu, máme-li určitý problém s finanční nestabilitou, pak je tedy pravděpodobné, že se to také projeví v těch rozvahách. V našem řešení používáme tedy ten poplatek, ono to není daň, je to poplatek. Používáme poplatek, aplikujeme poplatek, eh, který eh, směřuje do stabilizačního fondu. Myslíme si, že je eh, přiměřené a je rozumné, aby tento sektor platil za řešení problémů, které tady také vznikly. A až budeme postupovat dál, možná se objeví další otázky k řešení. Já mám velké sympatie pro lidi, kteří eh, celý život eh, pracovali třeba v určité bance, mají vazbu na ten podnik, ve kterém pracovali eh, tak dlouhou dobu a nyní vidí, jak jejich podnik, jejich společnost je postižena tak obrovskou krizí a současně také vidí, že se vyplácí i nadále v řadě případů velmi vysoké bonusy vedení, managementu. Ano, jisté, jsou tady lidé, kteří, kteří nesou velké riziko a je jisté, že je také třeba tyto lidi odměnit. Ovšem, eh, já nevím, jestli eh, daňoví poplatníci eh, přijmou tu vizi, že se tady vyplácí tak obrovské bonusy v případě, kdy došlo k velkému ohrožení našeho systému. Musí tady být i určitá odpovědnost bankovního sektoru. Dále tady byla další otázka, která se týkala uh, Eh, velmi ambiciózních nebo méně ambiciózních eh, vizí pro oblast fiskální. Nemůžeme podceňovat to, o čem tady hovoříme. Ta bankovní krize byla opravdu velice velká. 2 až 3 HDP to postihlo ve skandinávských zemích. A eh, Eh, ty eh, ovšem eh, náklady, které postihly například Indonésii, byly až 60%. A dlouho všechny ostatní země jsou někde mezi těmito dvěma extrémy. Na poslední krizi Island, maličká evropská země, vzala na sebe velké, velkou odpovědnost za svůj bankovní systém až 100% této zadluženosti při eh, dalších, eh, v dalších situacích eh, došlo někdy ke stahování bank z hostitelských zemí, aby se vyhnuli své odpovědnosti. Takže opravdu jsou tady velice různorodé situace a já chápu, že chceme-li mít určitý regulační institucionální rámec, jak jak řešit situace, jak řešit vztahy mezi hostitelským a domovským Eh, ústavem. A když chceme tuto velice komplikovanou strukturu eh, řešit vyváženým způsobem, tak eh, co, strávíme tím dalších 20 let? Já opravdu věřím v evropskou spolupráci. Věřím v rozhodnutí, která vycházejí z férového kompromisu, kdy se bere v úvahu řada různých aspektů. Členské státy určitě jsou ochotny udělat ještě další krok vpřed, aby dospěli eh, ke kompromisu. Já to eh, já to vidím, někteří říkají, my jsme už udělali příliš mnoho a tam ti druzí ti ještě neudělali dost. No prostě, aby došlo k dohodě, musí tady být vůle ze všech stran a já opravdu bych podporovala, aby došlo k dalšímu pokroku, ale eh, musí to být na základě společného rozhodování, kdy je třeba brát v úvahu zájmy všech Evropanů. Vicky. Děkuji, mám dvě otázky. První se týká EMF FD. Je to obrovský objem práce pro vás, vaše kolegy a chci vám poděkovat za to, že jste to dotáhli tak daleko a jasné, že jsme se pustili do legislativy, která je dobře míněná ve snaze ochránit veřejnost a investory. A protože to bylo uspěchané a protože to porušilo veškeré normy o lepší administrativě. Tak to bylo nakonec špatně formulované a má to mnoho nežádoucích dopadů, které nebyly zamýšleny. A tady máme vlastně dvě věci na vybranou. Buď budeme pokračovat jako parlament a rada v investicích velkého množství času a máme tu skutečně naše nejlepší mozky, kteří se snaží z toho udělat kvalitní legislativní návrh. A bude to znamenat obrovskou snahu a přesto to nebude odpovídající našim očekáváním. A, a je to také odvádí nás od, od jiných priorit, deriváty, dohled, bankovní kapitál, vše, co jste zmínil. A druhá možnost je, že nový komisař si vezme zpátky tento návrh do komise, vyslechne, co, co tu zaznělo za poslední půl rok a bude se držet vlastních zásad o lepší regulaci a předloží nám eh, nový úvodní materiál. Kterou z těchto dvou možností byste doporučil novému komisaři? To je moje první otázka. A moje druhá otázka se týká odpovědnosti v rámci nových orgánů dohledu. Kdyby to, co se stalo v minulých letech a obrovské sumy, které byly nality do bankovního systému, domnívám se, že lidé mají naprosté právo žádat žádnou odpovědnost od regulátora. A jak vím, ve Spojeném království FSA odpovídá vládě a když dojde k parlamentním volbám ve Spojeném království, tak lidé budou jasně hlasovat. Jedna strana chce, aby FSA pokračovala v současné podobě, druhá strana chce výrazně pozměnit pravomoci a přesunout tento orgán do ústřední banky. Má tu tedy být odpovědnost, a pokud tomu dobře rozumím, hlava nového úřadu bude jmenována komisí. To znamená, že nebude odpovídat ani národní vládě, ani Evropskému parlamentu. Proto mám velké pochybnosti o odpovědnosti osob, které mají odpovídat za náš eh, systém finančních služeb. Tady by mě, by mě zajímala vaše odpověď. Astrid a potom eh, velmi stručně Sven. Ano, paní předsedkyně, velmi stručně chtěla bych se vrátit eh, k debatě o takzvaných daňových rájích. je třeba uplatňovat normy OECD, tedy výměna informací, na vyžádání a přesto stále zde někteří žádají o automatickou všeobecnou výměnu informací, říkají, že 12 dohod nestačí a já nevidím, proč vám musím říkat, že výměna informací automatická nevede k ničemu protože daňová zpráva je zaplavená tisíce informací, které nemůžou zvládnout. Onehda po jednání na toto téma přišla za mnou jedna paní a řekla mi, pracuje ve Spojeném království, ale má příjmy v Německu. A její příjmy v Německu jsou více zdaněny než příjmy a příjmy ve Spojeném království už zdaněny nejsou. Ty informace cirkulují, ale k ničemu se neděje. Tedy je ve skvělé situaci, že nemusí platit daň, protože její daňová zpráva není schopna zvládat informace. Kdyby došlo ke zdanění u zdroje, tak je jasné, že se musí zaplatit a peníze jsou odvedeny v zemi pobytu. A to je skvělé. A myslím, že bychom se měli vrátit eh, k situaci de facto. Komise měla za to, že výměna informací nefunguje, ale vy chcete zrušit fungující systém, což je zdanění u zdroje. Pokud jde o směrnici o zdanění úspor. Takže jsem ráda, že se nedospělo k dohodě, protože skutečně je třeba se držet faktu a nesnažit se o výměnu informací na automatické bázi. Ovšem, i když to k ničemu není, a Výměna informací na vyžádání funguje také a já věřím, že španělské předsednictví dospěje k dohodě, protože já skutečně nevím, proč není ponecháno na členských státech, aby si vybrali, pokud jde o směrnici o zdanění úspor. Aby každý stát praktikoval buď výměnu informací, anebo zdanění u zdroje. Konec konců většina členských států doma provozuje zdanění u zdroje a funguje to velmi dobře. Tak nevím, proč na celoevropské úrovni to nikdo nechce. A poslední poznámka. Jsem velmi ráda, že jste se vzdal iniciativy, která nebyla moc promyšlená, chtít znovu zvýšit spotřební daň u alkoholických eh, náp nápojů a zrušit nulovou sazbu u vína. Tam je jasné, že třeba k tomu dospět eh, cestou návrhu komise a naštěstí žádný není na stole. Paní Lulingo, já vám chci informovat, že článek 11 stávající směrnice o zdanění úspor požaduje po všech členských stranách, aby dospěli k automatické výměně informací, jakmile že jsou splněny podmínky a ty podmínky budou brzy splněny a to, to diskuse s vámi definitivně skončí. Kromě toho je tu ještě jeden dobrý důvod. Není možné zdanit bohatství a dědictví bez informací. Takže toto nebude nikdo vyřešeno výměnou informací. To jsou otázky pro pana ministra, nikoli interní diskuse. Já chci jenom eh, vysvětlit, eh, proč to probíráme tak důrazně. Já jsem nebyl spokojen s vaší odpovědí o směrnici o zdanění úspor. Které otázky vyvolaly rozpory a které státy zaujaly jaké stanovisko? Velmi stručně, prosím. Já jsem hovořila o směrnici o zdanění úspor. A já vím, že zde existuje určitá lhůta, ale pokud jsme udělali špatnou směrnici, můžeme se k ní vždycky vrátit, když víme, že to nefunguje. A kromě toho není třeba směšovat dědická práva a zdanění úspor. Ano. Začnu otázkou poslance týkající se alternativních investičních fondů. Jsem přesvědčen, že je to otázka, kde zaznamenáváme jasný zájem o lepší spolupráci existují systémově důležité informace, které, instituce, které mají být regulovány. A není přijatelné, aby řada institucí, které byly jádrem krize Bear Stearns a Lehman Brothers nebyly předmětem žádné regulace. A jasné, že pokud instituce požaduje, aby daňoví poplatníci řešili problémy, které vyplývají z jejich eh, hospodářských výsledků, tak prostě je třeba, aby toto se dělo pod řádným dohledem. Proto je třeba regulovat hedžové fondy a fondy soukromého kapitálu. A obě instituce jsou součástí problému, mohou znamenat větší finanční angažovanost. A je také správné, aby požadavky na tyto instituce se opíraly o transparentnost, aby informovali o své angažovanosti a o tom, jak, jakou míru pákových efektů využívají. Nemůžeme uplatňovat fiskální odpovědnost bez průhlednosti, bez transparentnosti a bez vědomí, kde se nachází riziko. Je třeba dalšího pokroku v této věci a není na mě, abych radil komisi, co se má stát. Budeme se snažit udělat další pokrok i v posledních dnech švédského předsednictví na toto téma. Ale existují jasné rozdíly mezi členskými státy a věřím, že se nám podaří na Koreperu dostáhnout dalšího pokroku a o tom vás samozřejmě budeme informovat. Pokud je o odpovědnost, pro nás to je nesmírně důležité. Tyto instituce jsou nyní integrovány do systému kolektivní odpovědnosti v Evropě, informace poskytnuté radě, parlamentu, tudíž eh, máme skutečně adekvátní míru odpovědnosti. Nechci se pouštět do diskuse o tom, jaká by měla existovat organizace v členských státech, pokud je o regulační systém. Je jasné, že řada členských států zvažuje jednotnější systém regulace, kde centrální banky budou hrát klíčovou úrohu. A máme tu státy, které eh, jsou spokojeny bez takové struktury a mají tradiční systém bankovního dohledu mimo centrální banku. Takže to by nemělo být tedy naším programem. Pokud je o směrnici o zdanění úspor, jsem přesvědčen, že musíme se odklonit od zdanění zdroje a poskytnout automatické informace. Nejde jenom o daňové příjmy, pokud je o zdanění úroku z vkladu, ale je třeba zjistit, odkud pocházejí tyto vklady, z jaké pracovní činnosti, z jakých investic, odkud tedy přišly tyto příjmy. A pokud máme pouze zdanění u zdroje, tak tyto informace prostě nemáme. A to vyvolává možnost, aby se lidé vyhýbali daním anebo prostě páchali trestný čin a dopouštěli se daňových úniků. Myslím si, že bychom měli mít odpovědný systém, kde by lidé platili daně a lidé dodržovali zákony, takže jsem pevně přesvědčen, že automatická měna informací je systém, ke kterému máme přejít, což znamená také naplnění dohod sféry z roku 2002. Mé očekávání o těchto jednáních je, že nakonec dojde k pokroku eh, zklamání pro Svena Gegolda. Nebudu zabíhat do podrobností. Taková skutečnost by stížila naše jednání. Je potřeba, aby země, které mají výhrady, se posunuli dál, protože jinak bude hrozit, že nastane to, co nastalo v G20 v Londýně do budoucna. Že další mezinárodní dohody budou pro některé země problematické. A proto je třeba, aby tu byla realistická perspektiva pro země, které mají výhrady. Potřebujeme silnější evropskou směrnici o zdanění úspor. A existuje realistický názor v těchto zemích, chápou, že je třeba dalšího pokroku, i když mají vlastní zájmy, což je evidentní. Děkuji vám, děkuji všem, děkuji panu ministrovi a z vaší odpovědi eh, na otázku eh, IMFID, že tady dáváte přednost spolurozhodování eh, spíše než, že by se z toho mohla návrh komise stáhnout, takže tady můžeme mít vlastně ještě druhý pokus. A možná eh, dosáhneme nového kompromisu, který bude ještě odpovědnější, když na tom budeme dále pracovat. Ale chci vám poděkovat za tu obrovskou práci, která eh, byla odvedena za, Španěl,